Dámy a pánové, vážení přátelé, já vám přeji dobré odpoledne. Pustíme se eh, do eh, zasedání. Možná, že ještě během nadcházejících minut eh, dorazí další kolegové. Já si myslím, že to je to totiž důležité zasedání. Nejdříve ovšem přijměme pořád jednání. Dostali jste ho do složek. Nemá tady připomínek, eh, můžeme ji přijmout bez změn. Nevidím žádné změny, žádné připomínky. A samozřejmě ještě budeme mít bod různé na konci. Teď schválení zápisu ze schůze konané 22. července 2014. Dostali jste ho také do složek. Nemá tady připomínek, eh, budeme považovat ten zápis za schválený. Nevidím eh, žádné připomínky, děkuji vám. Bod 3. Sdělení předsedy. Já mám dnes jenom jedno sdělení, nicméně eh, velmi podstatné, velmi. Zasedání výboru 6. a 7. října bude zrušeno, říká předseda. Je to proto, že máme eh, velmi důležitou nahovou věc a sice příští týden budeme mít slyšení. Pro náš výbor to znamená čtyři dny eh, slyšení pondělí, úterý, středa i čtvrtek. A nadcházející týden potom pondělí a úterý. Takže dohromady budeme mít šest dnů slyšení a budeme zodpovídat někdy eh, sami a někdy společně s jinými výbory, ale šestkrát budeme odpovědným výborem. a budeme navrhovat hodnotící dopis takzvaný, To je velice důležité, to velká pravomoc našeho výboru, kterou byste měli mít na paměti, takže máme před sebou velký kus práce v příštích deseti dnech. Potom ještě jedna věc. Jsme také přidruženým výborem ve třech dalších eh, slyšení. To znamená, že zástupci našeho výboru, pravděpodobně tři, eh, se budou moci eh, zeptat dalších tří komisařů tedy. A budou zapojeni do navrhování hodnotících dopisů. Takže dohromady devět výborů. Rád bych vám připomněl, že to je eh, velký změn, velká změna eh, na programu. Takže místo 6. 7. Eh, října mm, zasedání výboru nebude tedy a budeme mít slyšení komisařů. U šesti z nich budeme hlavní odpovědní nebo vedlejší odpovědní. Za čtvrté. Průmysl, konkurenceschopnost a politika pro oblast vesmíru to je naším tématem. A vyzvedneme si eh, eh, představitele komise, komisaře Neliho Feročiho. Pane komisaře, my jsme se s vámi eh, již setkali před dvěma hm, měsíci na slyšení. Nás už čeká i dalších šest slyšení a tentokrát to bude trošku jiné. Vy jste eh, tady jako zástupce komise, jako komisař pro eh, průmysl, konkurenceschopnost a politiku v oblasti vesmíru. A nás eh, zejména zajímá program Galileo. Ten si myslím, že je velice důležitý. Protože jsme k tomu měli nějaké dotazy na našem posledním zasedání. Potom eh, nás také bude zajímat zákon o malých podnicích, nebo akt o malých podnicích a zpráva o konkurenceschopnosti výroční. Samozřejmě všechno je důležité. Kdyby se někdo chtěl zeptat eh, na cokoliv jiného, tak je to zcela otevřené, ale tady říkám, co z hlediska eh, obecného je pro nás nejdůležitější. Takže bych vás, pane komisaři, Ehm, požádal, abyste eh, ve svém úvodním proslovu eh, se zaměřil konkrétně na tyto tři věci. A máme na to 60 minut. Takže, pane komisaři, prosím, eh, můžete se do toho pustit. Honorable members of the ITRE committee, I'd like to thank you Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám eh, za pozvání. K pokračování dialogu mezi institucemi ten považuji za mimořádně důležitý. Jak pan předseda eh, Buzek eh, správně předjal, zaměřím se na tři věci. Dovolíte-li, Začnu eh, s velice stručným představením zprávy o konkurenceschopnosti, potom přejdu eh, k aktu o malých podnicích a eh, závěrem vám povím něco o programu Galileo. Zpráva o konkurenceschopnosti. Musím říci, že jsem mimořádně potěšen, že dnes vám mohu předložit a hlavní závěry dvou zpráv, které byly eh, vydány 11. září Evropskou komisí. Zprávy už se vydávají eh, po třetí za sebou, třetí rok za sebou. A, a moje prezentace se zaměří jenom na ty podstatné věci, nicméně ty zprávy jsou k dispozici. Můžete o ně požádat a doufám, že vás to bude zajímat. Zaměřil bych se na to, co považuji za šest nejdůležitějších poselství těchto zpráv. Obsah těchto zpráv považuji za podstatný příspěvek k přípravě a výroční zprávy o růstu a tím pádem i k dalšímu cyklu evropského semestru a jeho eh, zahájení. Má to být podstatný eh, příspěvek k eh, evropskému semestru a tak je třeba ty zprávy vykládat. Teď ty hlavní závěry. První je, že je třeba více investic ve všech sektorech ekonomiky. Investice zůstávají slabé a pokud chceme podpořit hospodářské ke oživení potřebujeme investice, potřebujeme oživit vnitřní poptávku, potřebujeme investice k obecné podpoře konkurenceschopnosti. Také bych dodal, že máme jak soukromé, tak veřejné investice a ty potřebujeme oboje. Růst potřebuje investice a investice potřebují kapitál. Financování. Bohužel, jak jsme si všimli, tak Přístup k financování eh, je i nadále eh, problematický. A na to poukazují eh, ty významné úrokové diferenciály, které pořád přetrvávají mezi jednotlivými členskými státy. A také mezi podniky podle velikosti žádajícího podniku. A, a největší obtíže při eh, získávání úvěru pocitují malé a střední podniky. Komise už eh, přispěla k zmírnění toho problému v přístupu k financím. Tady máme opravdu problém z té plně funkční bankovní unie, ale také jsme eh, chtěli podpořit tedy malé a střední podniky. Hovořím tady o programu COSME, eh, eh, který, eh, kde se opravdu řeší tady problém k přístupu k financím. Třetí hmm, signál je, že bychom měli i nadále pracovat na inovacích. Efektivní inovace a také komercionalizace zdro, pardon, výzkumu. Potřebujeme odbourat bariéry pro výzkum, zejména pro malé a střední podniky. Tady opět mohou malé a střední podniky získat podporu prostřednictvím programu Horizontu 2020. Ten je zaměřen na výzkum, jehož cílem jsou inovace, ale členské státy také sami o sobě musí podporovat inovace co by faktor přispívající k růstu a konkurenceschopnosti. Další eh, část, která vyplývá ze zprávy, je eh, problém energetických nákladů. A většina eh, zemí trpí vyššími cenami energií když se to srovnáme eh, s eh, dalšími hlavními konkurenty mimo Evropu, navzdory eh, řadě opatření, která byla přijata členskými státy, došlo k podstatnému nárůstu cen energií od roku 2008 do roku 2013. Do určité míry to bylo dáno zvýšením daní a základních eh, nákladů. Musíme být konkurenceschopnější eh, na energetických trzích, musíme investovat do chytrých sítí, efektivního využívání energií a musíme také eh, se snažit diverzifikovat energetické zdroje. Pátá věc, která vyplývá ze zprávy, je, že evropské firmy musí získat dobrý přístup na trh mimo eh, své dané země, čili tedy mimo Evropskou unii. Pachí to samozřejmě uvnitř vnitřního trhu, ale hlavně na venek. Musí být integrovanější v globálním hodnotovém řetězci. Obecně řečeno, naše firmy navzdory eh, krizi si zachovaly konkurenceschopnost na eh, mezinárodní úrovni a jednotný trh zůstává důležitým zdrojem růstu, zejména pro malé a střední podniky. Ale pořád Máme eh, důkazy o tom, že malé a střední podniky mají problémy v eh, přístupu na trh ve třetích zemích. A ještě poslední eh, věc. Je třeba toho udělat více v oblasti lepší regulace a snižování administrativní zátěže a reformě veřejné zprávy. Ze zprávy jasně vyplývá, že země, které mají dobře, fungu, do, dobře fungující veřejnou zprávu, dobrou regulaci a, a snižují administrativní zátěž, také mají eh, systém eh, podniků, které fungují lépe než v jiných zemích. Obecný trend eh, podle zprávy o konkurenceschopnosti v Evropě je pozitivní, ale určitě by mohl být lepší. Zpráva také dokládá, že výkony jednotlivých členských států se velmi liší. Takže je třeba toho hodně udělat, aby eh, se zaplnila ta mezera ve výkonnosti členských států. Komise chce podporovat ty eh, kroky, které budou muset eh, přijímat členské státy a to zejména implementací toho procesu Evropského semestru. Předseda Buzek také hovořil o aktu o malých podnicích. Celá ta strategie, kterou připravila komise, podporovala i Rada a parlament na podporu e, růstu a konkurenceschopnosti, se mimořádně zaměřuje na úlohu malých a středních podniků. Mohu docela jistě říci, že malé a střední podniky jsou dobře integrovány i do, do nové agendy komise, která se zaměřuje na potřebu nového podnětu pro eh, růst pracovní místa a investice. Komise eh, navrhla z vlastní iniciativy akt o malých podnicích, nebo v rámci jeho soubor opatření, která mají posílit úlohu malých a středních podniků. Od přijetí eh, toho eh, aktu eh, o malých podnicích v roce 2008 a následné revize od roku 2011 bylo přijato obrovské množství různých opatření, máme jich asi 2400 v jednotlivých zemích, ale i v Evropské unii. Takže tohle všechno je obsažené v aktu o malých podnicích. Já bych vyzdvihnul zejména dvě nebo tři iniciativy, které považuji eh, za mimořádně důležité. Směrnici o opožděných platbách, která je teď implementována poměrně uspokojivě, test pro malé a střední podniky, což je jeden instrument, eh, který uplatňujeme, tak aby eh, legislativa byla co nejpřátelštější vůči podnikům. A potom je to revize pravidel eh, pro eh, zadávání veřejných zakázek, tak aby malé a střední podniky měly snažší přístup k veřejným zakázkám. My jsme se rozhodli, že je na čase eh, novelizovat ten akt o malých podnicích, tak aby komise mohla eh, možná vydat úplně nový eh, tento akt. Já jsem zahájil veřejné připomínkové řízení, veřejnou konzultaci k tomuto před několika dny. Teď je to otevřeno, můžete se také vyjádřit. Já doufám, že dostaneme dostatek podnětů, aby ten příští akt byl ještě efektivnější a ještě více pomáhal malým a středním podnikům. Poslední věc, o které hovořil pan předseda Buzek, je Galileo. Já jsem si jistý, že řada z vás by se chtěla dovědět více co, o tom, co se stalo s, eh, nebo při posledním spuštění, vypouštění. Ovšem eh, musím říci, že asi vám nemusím zdůrazňovat, jak strategicky důležitý je tento program, který má Evropské unii dát eh, její vlastní nezávislý eh, systém satelitní navigace. Chtěl bych poděkovat Evropskému eh, parlamentu eh, za tu konstantní podporu a za to, že schvaluje to nezbytné financování pro ten program, které je teď součástí rozpočtu Evropské unie. tím, že připravil nový regulační rámec a systém pro řízení programu, což byl doprovod což byla doprovodná opatření pro nařízení o Galileu, ale také za to, že zdůrazňuje tu potřebu, a to je velmi jasný signál ze strany parlamentu, se zdůrazňuje potřebu rozvoje nebo vývoje aplikací pro program. při uznání vaší posledné role, důležité role v minulosti, eh, přichází s tím, že doufám, že vaši podporu eh, eh, zachováme do budoucna. Takže teď k tomu incidentu. Připomenu vám fakta. První vypuštění takzvané, nebo spuštění té fáze plné operační kapability, schopnosti mělo, pro, mělo proběhnout 22. srpna z francouzské Kvajány. To bylo první zahájení plné operační schopnosti. Poté, co eh, validace, první validační fáze byla dokončena a ty první dva satelity měly být součástí eh, té nové fáze. Bohužel, jak asi velmi dobře víte, několik hodin po eh, vypuštění satelitu se ukázalo, že satelity nebyly umístěny na správnou oběžnou dráhu měli se dostat na kruhovou oběžnou dráhu ve výšce 23 000 km nad zemí, mm, přičemž sklon dráhy měl být 56 stupňů nad rovníkem, ale oni byli umístěni na jinou eliptickou oběžnou dráhu s nižší e, nadmořskou výškou a bylo to 13 000 km a nejvyšší eh, výška byla 25 tisíc eh, kilometrů od země. Já jsem okamžitě informoval eh, kolegium a předsedu Buska dopisem ohledně těch úplně prvních fakt, která jsme obdrželi po té, co se zjistilo, že ty satelity jsou na špatné oběžné dráze a teď já jsem chtěl okamžitě informovat parlament o tom vývoji i kolegium. A v tuto fázi eh, sledujeme dvoukolejný přístup. Zaprvé eh, se snažíme zjistit eh, příčiny toho incidentu. Musíme zjistit, co se stalo. A musíme se vyhnout něčemu podobnému do budoucna a zároveň posuzujeme tu situaci eh, těch dvou satelitů, satelitu 5 a 6, které jsou na oběžné dráze, i když na to je špatné. A zjišťujeme poté, co víme, kde jsme zjistili, kde už vlastně jsou, jestli by se dali použít a pro jaký účel. Abych eh, odhadl eh, ty základní příčiny problému, tak Orion Espas spolu s námi tedy zřídil eh, našimi odborníky a s odborníky ESI eh, komisi. A někteří členové komise odjeli do Moskvy, aby se o tom také povolili s ruskou stranou. Eh, v pondělí minulého týdne jsme dostali úplně předběžnou zprávu od této nezávislé vyšetřovací komise, já myslím, že je příliš brzy na to, abych zacházel do těch podrobností, ale eh, zdá se, že eh, jasně, že ten problém byl ve třetí fázi eh, toho vypouštěcího zařízení. Bylo to vypouštěcí zařízení Sojus, část fregat. A v této fázi je to pravděpodobně problém mechanické povahy. Takže ta vyšetřovací komise ještě musí odvést nějaký kus práce, aby eh, nám eh, vykreslila celkově tu situaci a eh, do konce listopadu čekáme tedy závěrečnou zprávu. Pokud je o situaci těch dvou družic, tak ESA na tom pracuje. Osobně jsem se setkal s generálním ředitelem Dordénem Vím, že ty dvě družice reagují, jsou pod kontrolou a vysílají signály. Zapracuje na možných scénářích. Nejpravděpodobnějším scénářem, o kterém budeme eh, rozhodovat velmi brzy, je částečně ob... upravit tu oběžnou dráhu eh, s objemem paliva, kterou, eh, kterém, který mají ty satelity na palubě, není možné je uvést na původní oběžnou dráhu, ale jakmile bude opravena ta dráha, tak se to vyzkouší a potom zjistíme, pro jaké účely by se ještě dali použít. A jakmile nám to bude jasné, tak můžeme posoudit, jestli a do jaké míry by ještě mohly se stát součástí programu. A každopádně bych řekl, že jsme si jistí, že program Galileo dokončíme. Další obtížné rozhodnutí, které bude muset komise přijmout spolu s ESO a Srian Espas, bude použití nového odpalovacího zařízení. Takže zatím nemůžeme to další vypouštění které mělo eh, proběhnout na Sojuzu, eh, potvrdit. My jako komise jsme podepsali dohodu s Ariane ohledně dostupnosti dalších tří odpalovacích zařízení, které by mohly být k dispozici na jaře příštího roku, takže budeme mít alternativu, kdybychom měli eh, rozhodovat o tom, jestli jít do Sojuzu nebo použít Ariane. Takže pane předsedo, já si myslím, že to je všechno. No. Děkuji, děkuji pane komisaři. A nyní zde máme kolečko zástupců z politických skupin, dvě minuty na každého a poté první kolo odpovědí. Za EPP má slovo pan Heller. Pane komisaři, tři otázky, která se týk, které se týkají dohledné budoucnosti. Za prvé, když máme 8,9 eh, miliard eh, dluhu z titulu F programu 7. A teď, jak to vypadá, dojde k dalším škrtům, asi 12%, jak navrhuje rada. A co očekáváte? Jak to bude vypadat s těmi vesmírnými několikaletými programy kvůli těmto rozpočtovým škrtům? A za druhé, tato agenda Eh, tu eh, řešilo vaše generální ředitelství a teď to bude převedeno eh, do dopravy. Dříve jsme měli určité možnosti v rozpočtu, protože jsme tam měli ty společné výzkumné programy a vesmírné programy, byla tam určitá flexibilita. A co se stane teď, když to bude přesunuto do sektoru dopravy paní Toja za socialisty demokraty? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, poděkovat panu komisaři, protože v několika měsících udělal hodně práce a to především za, sebe nechá, za sebou nechává eh, eh, dědictví, na které naváží jeho následník, následovník, takže bez nějakého přerušení. Já myslím, že je třeba v té studii, která byla prezentována, eh, tak je třeba, aby i k tomu eh, existovala eh, opatření, abychom neměli pouze studii, takovou analýzu konkurenceschopnosti a tak dále, ale měli bychom mít analýzu, která nám i ukáže cesty, kudy se ubírat abychom věděli, jaké jsou naše možnosti, kde bychom mohli intervenovat my. Mám otázky a úvahy. Úvahy jsou tyto. My jsme viděli, že, že velice často u problémů s, eh, s těmi mm, různými tedy eh, eh, podniky, protože my chceme pomoci našim podnikům, mm, abychom odlehčili našim podnikům a zatím se to nedaří. Takže abych pochopila, jaké jsou problémy. Mně se zdá, že příliš často ty e, problémy jsou trochu mimo e, život podniků. E, nejsou to konkrétní. Děkuji, paní místo předsedkyně. A další otázka, pan Henkel, také místo předseda našeho výboru. Yes, um, even though we are... Ano, my tady samozřejmě máme hodně problémů, ale tento program je velice důležitý. Hmm. Even, even longer, 30 minutes longer. Sorry, sorry, I, I had to explain. Já se omlouvám, já jsem musel něco vysvětlit. A to je na úkor mého času, ne? Na této věci nám velice záleží, jak víte, a já myslím, že komise nás bude snad i budoucnu pravidelně informovat o tom, jak se to bude vyvíjet. Mě zaujalo, že jste nám říkal, že to samozřejmě řešíte s Rusy a s Evropany. A zaujala mě také zpráva v novinách, a totiž, že je nějaký izraelský startup, který nabídl podporu, pomoc s tím, aby se ta oběžná zpráva upravil, eh, dráha upravila. A já se ptám, jestli také spolupracujeme s Američany, jestli se snažíme tento problém řešit jenom mezi Evropany nebo Rusy, anebo jestli spolupracujeme i s Američany. Děkuji. Mnohokrát děkuji. To bylo velmi efektivní. Pan Pavel Telička za ALDE. Uh, thank you, Ms. Chairman. Uh, děkuji, pane předsedo. My jsme se dohodli, že budu mluvit později. Nejprve budu mluvit paní kolegyně. Když dovolíte, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Nelimu Feročimu za prezentaci a chci se zeptat na program Galileo. Jak jste říkal, Evropský parlament schválil financování a pomohl vytvořit regulační rámec. S tím, že samozřejmě nemusíme ani zdůrazňovat to, že je potřeba vyvinout aplikace. A proto máme obavy z toho, že ty dva satelity možná úplně nejsou ztracené, nicméně můžete nám také říct, jaký to bude mít dopad na rozpočet, o kolik peněz jsme přišli a jaký to bude mít dopad na celý program? Protože pro ty dva satelity teď zřejmě najdeme něco jiného. Ale měly mít jiné použití. Takže jak to vypadá a jak nás o tom budete informovat. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A Nyní paní Selikatis Zague. Ne, eh, Κύριε Επίτροπε, το to θέμα είναι Je ό,τι αφορά την... Děkuji, děkuji. Pokud jde o financování programu, eh, podpora malých středních podniků, velice správně jste řekl, že pomoc potřebují, ale vzhledem k tomu, co eh, se děje s rozpočtem, ty škrty, tak zdá se, že program pro malé střední podniky v rozpočtu na rok 2015, eh, tak tam nevidím nic, co by se konkrétně týkalo zvýšení programu i co by se týkalo zlepšení přístupu k programu pro malé střední podniky. Určitě víte, že existují problémy Eh, které mají malé střední podniky s financováním, s přístupem k financím. Za druhé, vypouštění eh, těch družic. Vy jste hovořil o různých studiích, o opatřeních, která se přijímají, aby eh, se do budoucna podobné problémy neopakovaly. Víme, že na let, na budoucí období se podle toho, co jsem slyšel, se naplánovalo alespoň 20 eh, satelitů eh, družic, které by se měly vypustit. To bude stát hodně peněz. A teď v době recese a hospodářské krize, hm, tak si kladu hodně otazníků. Potom, co se všechno stalo s vypouštěním družic v minulosti a takovýto ambiciozní program nebude nás stát příliš mnoho peněz? Peníze, které bychom spíše potřebovali jinde pro občany. Mnohokrát děkuji a dále pan Helmer. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkujeme také komisaři Feročimu za velice užitečnou prezentaci. Mě především zajímala ta část, která se týká konkurenceschopnosti. Hlavní věc, kterou označil pan komisař za problém, byly ceny energie, alespoň tak jsem to pochopil. A já musím říct, že s tím naprosto souhlasím. Mám velkou radost, že občas souhlasit mohu. Je to zásadní problém pro evropskou konkurenceschopnost. Komisař ovšem nezmínil, jaké jsou hlavní důvody, proč jsou v Evropě ceny energie natolik nekonkurenceschopné. Jsou to záměrná politická rozhodnutí, která byla přijata do jisté míry členských státech a já kritizuji britskou vládu za zákon o změně klimatu a strop pro cenu uhlíku, ale jde především o evropskou politiku. Tím se řídí ceny energie. A proto komisař Ettinger řekl, že už si nemůžeme dovolit jednostranou evropskou klimatickou politiku. A proto odstupující komisař Tajany řekl, že v Evropě pracujeme na průmyslovém masakru. Situace v oblasti konkurenceschopnosti je katastrofální a vyžaduje radikální zásah, ale o tom není vůbec nic slyšet. Pane komisaři, vy žádáte o investice. Ty pocházejí ze soukromého veřejného sektoru. Když budou z veřejného sektoru, tak se tomu říká výpůjčky. A já myslím, že se mnou budete souhlasit, že v Evropě už jsme si půjčili dost. A další půjčky situaci zřejmě ještě zhorší, spíše než zlepší. Pokud to má být ze soukromého sektoru, pak se vracíme k tomu, s čím jsem začal. Proč pro boha by chtěla velká mezinárodní společnost investovat v Evropě, kde jsou tak strašně vysoké ceny energie, když může jít do Ameriky, kde bude levný plyn, nebo do Číny, nebo do Indie, kde jsou mnohem nižší ceny, ceny energie. Opravdu se s tou situací musíme nějak vypořádat z hlediska konkurenceschopnosti. Nestačí říkat, že by to mohlo být lepší, a možná, že sem tam někde ušetříme energii. Máme veliký problém, který je zásadní pro zelené politiky Evropy a je opravdu naprosto nezbytné, abychom to změnili. Mnohokrát děkuji. Pan Schaufhauser za nezařazené. Mikrofon. Euh, euh, Moje otázka se týká pouze eh, těch eh, družic. To je zajímavá úspěšná spolupráce s Ruskem a mm, byste zvážili nějaké náhrady, substituce, jak tedy nyní v podstatě nahradit tu ruskou technologii, bez toho aniž bychom opět tedy byli na někom závislí tedy mimo Evropu. Very Mnohokrát děkuji. Takže, pane komisaři, prosíme o reakci na první otázky. Děkuji, pane předsedo. Nejprve to byla žádost pana Helmera, pokud si správně vzpomínám. Jde o diskuze o rozpočtu na příští rok a problémy v tomto vyjednávání. Jsem si toho vědom a vím, že pořád ještě hledáme řešení, co se týče rozhodnutí parlamentu a rady, zejména o návrhu pozměňujícího rozpočtu za tento rok. Pokud vím, tato situace by neměla přímo ovlivnit financování programu Galileo. Jestli to mohu trošku rozvést, a odpovědět současně i na některé další otázky, které se týkaly financování. Ve výletém finančním rámci teď i v dalších programech máme pevný základ, alespoň prozatím nevidím žádné bezprostřední problémy s financováním těchto konkrétních strategických programů Evropské unie. Už jsem o tom předběžně mluvil s komisařem Ševkovičem. Dnes dopoledne jsme o tom hodně jednali. Budeme muset společně řešit v té předávací fázi řadu otázek. On si je dobře vědom toho, nakolik složitá je situace. Nejnalahavější věc, kterou je potřeba vyřešit jako první mezi touto a příští komisí, souvisí spíše bezprostřední další fází tohoto projektu, spíše než s financováním. Ale je to zřejmé jak pro mě, tak pro pana Ševkoviče a určitě to zohledníme. Paní Toja bohužel neuzavřela své vystoupení otázkou, takže možná, že bilaterálně by nám k tomu ještě mohla něco říct. Já bych přešel třetí otázce pana Henkela. Ano, jsme si toho vědomi. To byly informace v tisku o izraelském podniku. Já vlastně nevím, jestli to, jestli je to společnost nebo startup nebo agentura, která nabízí své služby, aby se situace napravila. Upřímně řečeno, pracuje na tom ESA, navázali kontakt pokud vím, nevím, do jaké míry to je myšleno vážně, ale pokud vím, tak generální ředitel ESA neměl pocit, že to ESA bere zas tak vážně. Jak jsem říkal, snažíme se to řešit vlastními prostředky, ale rozhodně ve spolupráci s dalšími výkonnými agenturami, konkrétně to ESA, ale prostřednictvím ESA také dále ESPAS. A základním cílem v této činnosti je zjistit, do jaké míry by bylo možné tyto dva satelity využít, i když se nedostanou na tu původní oběžnou dráhu. A já jsem přesvědčený o tom, že do jisté míry využity budou. Další otázku položila paní Van Heusen, pokud si správně vzpomínám. Ptala se na aplikaci a náklady. Co se aplikace týče, jsem přesvědčený o tom, že parlament a rada brzy dostanou návrh komise, ne této komise, protože jsme eh, o tom v komisi teprve začali uvažovat, ale jsme si vědomi toho, že potřebujeme nějaký administrativní nástroj, který vytvoří pobídky pro využití služeb poskytovaných přes prostřednictvím Galilea. Jestli to bude evropská směrnice nebo nařízení nebo něco právně závazného nebo jenom nějaká pobídka. To se v komisi teprve zvažuje, ale brzy jistě dostanete nějaký návrh. Co se nákladů týče, my jsme vypočítali náklady na vypuštění takových satelitů asi na 150 milionů eur. Z toho 70 milionů pokrývá náklady na vypouštěcí zařízení a zbytek na satelit. Ovšem, tyto náklady jsou v rozpočtu. I když bych měl eh, použít extrémní hypotézu, a dejme tomu, že by ten, to vypuštěcí zařízení bylo ztraceno, a tak to zatím není. Původní plány, které jsme měli pro Galileo, byly sestaveny tak, že z těch 30 satelitů, které mají být nakonec ve vesmíru, až bude hotová celá konstelace, Šest má být náhradních. Takže i podle té nejhorší hypotézy jsou v rozpočtu zapracovány i tyto nezdary, takže další náklady nevzniknou. Dále to byla otázka pana Skeliotise k tomu, jak se vyhnout podobným problémům do budoucna. Tím se samozřejmě hodně zabýváme a proto také úzce spolupracujeme s vyšetřovacím výborem vyšetřovací komisí a žádáme o maximální spolupráci ruskou stranu, aby se zjistilo, co bylo špatně a co udělat jinak, až budeme používat nové eh, pouštěcí zařízení a současně také, protože jsme podepsali smlouvu eh, pro program 5, tam budou tři nová vypuštěcí zařízení variantu 3, variantu 5, pardon, to zařízení bude schopné vypustit současně pět satelitů. Rozhodli jsme se, že už nebudeme využívat Sojus a od jara příštího roku budeme mít evropské vypuštěcí zařízení, což bude upravená verze variantu 5. Další otázka pana Helmera, to je složitá otázka týká se to ceny energie. Já chápu, o co vám jde. Naprosto s vámi souhlasím. My se snažíme co nejvíce omezit dopad příliš vysokých cen energie na naši ekonomiku a na naše podniky. My jsme rozhodli a Evropská rada o tom zřejmě brzy v říjnu rozhodne, bude potřeba přijmout nové cíle pro energetický klimatický balíček po roce 2020. Plně zohledníme i to, že musíme chránit náš průmysl a zachovat konkurenceschopnost naší ekonomiky. Pracovní program v oblasti energetiky je dobře známý. Po mé prezentaci si vyslechnete komisaře Ettingera a já vám mohu říct, že při zpracování politiky v energetické oblasti a oblasti klimatu jsme odhodlaní plně zohlednit potřeby evropského průmyslu. A poslední otázka pana Schaffhausera. Proč musíme využívat ruské nosné rakety a ruskou technologii? Ta odpověď je celkem jednoduchá. V době, kdy se satelity vypouštěly, tak jediná nosná raketa, která byla k dispozici na trhu, byl Soyuz. A Real Espas, což je poskytovatel těchto služeb, má k dispozici tři nosné rakety. Je to Vega, ta je moc malá, není dostatečně výkonná, aby vypustila takovýto satelit. RAL variant 5, ten byl příliš velký a bude se přizpůsobovat, aby mohl vypouštět čtyři satelity a jediná další možnost byl Sojus. A Sojus byl osvědčeným, osvědčenou nosnou raketou. V posledních letech bylo vypouštění satelitů pomocí této rakety úspěšné v 98% případů. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Teď máme na seznamu pět kolegů. Měli bychom končit v 16.10, takže maximální povolený čas bude minuta a půl. Jako první kolega Marinesku. Domnule komisar, Děkuji, děkuji pane komisaři. Vy jste to již zmínili. Takovéto incidenty se mohou stát. Je důležité, aby eh, ty studie, ten výzkum, který provedete, aby eh, rychle dospěl k nějakým závěrům, abychom věděli, jak se zachovat do budoucna. Mám dvě otázky v tomto bodu. Za prvé, program musí obsahovat, tedy Galileo musí pokračovat. A já se ptám, jaká bude situace do budoucna, pokud jde o další družice, které by se měly vypustit na dráhu. Tak, aby eh, potom ta eh, doba mm, mm, pro jejich zprovoznění byla dodržena. A druhá otázka, ta se týká EGNOS. Ve stejném nařízení se hovoří o programu EGNOS a tam se požaduje eh, rozšíření na celé území Evropské unie. A já bych chtěl vědět, jak je to s tímto rozšířením na celé území. Děkuji. Pan Salini. Mr. President, eh... Děkuji, pane... Pane komisaři, já, má, já se ptám na jednu věc, která eh, eh, Eh, se úplně nedotýká vašich kompetencí, ale vy jste to zmínil. Vy jste hovořil o malých středních podnicích, takže já to musím zmínit, musím to zdůraznit, protože to je politicky velice relevantní. Jeden z největších ne- nepřátel malých středních podniků je množství objem té ekonomiky, eh, kterou přímo řídí státy. To znamená, ještě eh, hodně té ekonomiky je řízeno státem přes určité politiky. A to nikomu nepomáhá. To nepomáhá, poněvadž naše malé střední podniky a podnikatele nakonec e, e, jsou e, negativně tímto postiženi, protože tam potom třeba je to problém s platebními lhoutami. a takže já myslím, že ano, stát musí mít nějakou představu ekonomice, musí mít průmyslovou politiku, ale musí eh, tu ekonomiku řídit ti, kteří to umí, to znamená naši podnikatele a náš velký průmysl také, ale musí k tomu být, eh, musí k tomu eh, být prodány podmínky. Já jsem pracoval v administrativně ve státní a veřejné správě a vím, že toto chtějí podnikatele a to platí pro celou Evropu a o to více pro moji zemi, tedy pro Itálii. Děkuji, kolego. Paní Sander. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Ano, to je náhoda, ale moje otázka v podstatě navazuje na kolegu tady a týká se malých středních podniků. Pane komisaři, vy jste připomněl úsilí, eh, které jste podnikli eh, pro malé střední podniky, které představují velký potenciál pro pracovní příležitosti a především jste zmínil podporu inovacím, hovořil jste o přístupu k financování, o přístupu k veřejným zakázkám a o zjednodušování. Tady jeden bod, ale který zmíněn nebyl a který podle mě by měl být zdůrazněn, a to je přístup a používání nových technologií ze strany malých a středních podniků. Já myslím, že tady máme mm, velký eh, potenciál pracovních míst eh, u malých středních podniků eh, a to znamená použ více, více digitalizace, nových technologií a když to skombinujeme s malými středními podniky, tak můžeme zvýšit konkurenceschopnost. Děkuji. Děkuji. Paní Sander. Pan Telička, další řečník. Commissioner, good afternoon. Uh... Děkuji, pane předsedo, pane komisaře, dobré odpoledne. Já bych začal jednou doplňkovou otázkou ke Galileu na financování. Pokud vím, tak ten problém je zřejmě s mechanickou částí a otázka zní, nakolik je spolehlivý poskytovatel vypouštěcích služeb, jestli už se o tom vůbec mluvilo, a jestli se předpokládá, že se to podaří vyřešit. A ke konkurenceschopnosti správně jste říkal, že potřebujeme investice soukromé i veřejné nemohu než souhlasit. U soukromých investic jste mluvil především o přístupnosti, dostupnosti financování. Já bych řekl, že je k dispozici řada finančních prostředků a není to jenom otázka přístupu k finančním prostředkům, ale také zajištění správného prostředí pro investice. Takže to je moje další otázka. Jak to chce komise v nejbližší budoucnosti řešit? A poslední věc, inovace, účinnější, efektivnější inovace. Tady s vámi také naprosto souhlasím. A zřejmě i vy budete souhlasit s tím, že bychom měli být schopní poměřovat účinnost finančních prostředků z evropského rozpočtu, ať jsou to strukturální programy, rámcové programy. A jaký je potom výstup? Jsme spokojeni s výstupy, když to poměřujeme? Jak vypadá procento toho, čeho se nám opravdu daří dosáhnout z hlediska inovací? Tolik mé tři připomínky a otázky. Děkuji. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Tím končí seznam řečníků, nebo je tady ještě někdo další? Ano, prosím. Uh, press the button. Yeah. <coughs> Now that Galileo is either Galileo je teď dočasně nebo trvale mimo oběž, oběžnou dráhu a možná bude či nebude použitelný. Co kdybychom eh, požádali evropské občany, aby přímo zajistili prostředky? To byl opravdu libertánský čin. A za druhé, pane Feroči, vy jste dřív pracoval na ministerstvu financí v Itálii. Znamená to, že jste schopen mluvit o průmyslu nebo konkurenceschopnosti? Neměl by to spíš dělat podnikatel? Já mluvím jako podnikatel, dlouholetý podnikatel. Thank you, Madame Coburn. Mrs. Griffin. That was me, sir. That was Monsieur Coburn. To jsem byl já, to jsem byl já, pan Coburn. Mr. Griffin? Yeah, Mrs. Griffin. Takže paní Griffin. Shall I start? Shall I start? Mám prostě začít, dobře, omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu komisaři, já jsem Teresa Griffin. Malé a střední podniky se příliš často se skupují, hážou se do jednoho pytle, ale přitom potřebují úplně jinou podporu a úplně jiné poradenství než mikropodniky. Jak tady zajistit, že budeme mít podporu poradenství a financování odpovídající pro daný sektor, aby to bylo i rychlé a účinné i pro mikropodniky? A za druhé, máme v úmyslu odříznout černou a etnickou menšinu a jak chceme také řešit rozdíly mezi pohlavími. Děkuji, děkuji za otázku a za připomínku. A to je konec seznamu. Takže, pane komisaři, požádám vás o odpovědi. Okay. Yes. Uh, Mr. Marinescu. Pane Marinescu. Jak už jsem říkal a opakuji, nejobtížnějším a nejlehavějším úkolem eh, pro komisi eh, je rozhodnutím i o eh, dalším startu. Původně se měly vypouštět dva další satelity nosnou raketou Soyuz. dokud nám eh, nebude velice jasná ta situace, aby, dokud nebudeme vědět, co se přesně stalo a co se lhalo, dokud si nebudeme jistí, eh, že eh, opravdu Sojus přijal skutečně účinná opatření, tak nebudeme schopni přijmout nebo přistoupit k dalšímu vypouštění. Já doufám, že do konce října, jakmile jednou ten eh, vyšetřovací výbor dokončí svoji práci, bude mít eh, tedy budeme mít dost k tomu, abychom mu dále eh, rozhodli. EGNOS, na tom pracujeme. Pracujeme na rozšíření služby EGNOSu po celé Evropě. Určitě. To bych vás chtěl ujistit. Potom pan Salíny. Pane Salíny, já jsem si vědom eh, rozsahu problému, o kterém jste hovořil. A eh, mm, komise eh, tento problém řešila z různých pohledů. Připomínám především, že e, v procesu, který se nazývá Evropský semestr, který končí vždycky přijetím konkrétních opatření podle jednotlivých zemí, tak již několikrát e, vůči různým státům e, jsme vydali doporučení, která mají za cíl právě stimulovat liberalizaci v různých sektorech ekonomiky, jakožto faktor růstu a konkurenceschopnosti. A je třeba zde udělat rozdíl, a to především pokud jde o Eh, lokální služby v některých případech, tam, kde existuje evropská legislativa, tak je možné intervenovat, abychom stimulovali liberalizaci a to především v sektoru energetiky. Tam pracujeme na tom, abychom zkompletovali, završili společný energetický trh a především železnice. Tam máme významný balíček opatření směrem k liberalizaci trhu Eh, tedy dopravy po kolejích, po železnici a další sektory, které zvažujeme, které jsou citlivé velice. Tam zatím jsme eh, nedosáhli dohody, abychom plně tyto sektory eh, liberalizovali, jako třeba vodohospodářství, jak víte, tam hm, víte lépe než já, že to je téma velice citlivé, především pro některé státy. Paní Sander, určitě já zcela souhlasím eh, eh, v tom, že je třeba pomáhat eh, malým středním podnikům, abychom měli lepší přístup k těm špičkovým technologiím, aby měli lepší přístup. Evropa, unie, Evropská unie se o to snaží, má různé programy podporu, pod, podpory vědy, výzkumu a připomínám, že především v rámci programu Horizont 2020 tam existují významné eh, opatření, eh, které pomáhají malým středním podnikům v přístupu k špičkovým technologiím. Na pana Teličku. Is, is crucial. I fully Otázka k Sojuzu je opravdu klíčová a souhlasím s vámi a e, nemůžu e, toho více říct, až budeme mít jasný, nebo dokud nebudeme mít jasný obrázek o situaci. Ovšem jsou tady také e, tvrdé závazky ruské strany, že opraví ty problémy, které byly v jádru toho problému. On je velice těžké, No, ESA Mm, pokračovala eh, v tom programu, jako kdyby se nic nestalo. Ale v minulosti musím připomenout, že Soyuz eh, byla velice úspěšná nosná raketa. Rusové eh, spolupracují velmi úspěšně a konstruktivně. Střísně a konstruktivně. Takže doufám, že najdeme základ, s kterou spolupracovat. Zatím my jsme přijali svá protiopatření, takže od příštího jara budeme mít k dispozici evropské eh, eh, nosiče eh, upravenou Ariane, jak jsem říkal. Potom pokud jde o vhodné prostředí, přátelské prostředí eh, k investicím. Tam nejde jenom o, o usnadnění přístupu k financím, ale jde také o vytvoření eh, prostředí eh, nakloněného podnikání lze učinit několika způsoby. Ve své prezentaci už jsem zdůraznil něco, co myslím, že je na nejvíc důležité, a sice kvalitu legislativy, snižování administrativní zátěže a dobře fungující národní veřejnou zprávu. Potom je tady samozřejmě ten program Refit, ale eh, ten eh, také je třeba, eh, tam je třeba vyvíjet aktivity na národní úrovni. Potom strukturální fondy. Jsem rád, že jste zmínil strukturální fondy, co by nástroje ke stimulaci inovací, protože hodně často v tom eh, programovacím cyklu strukturálních fondů se zaměřují na potřebu eh, používat strukturální fondy ke stimulaci inovací. A bude na příští komisi, aby eh, bedlivě sledovala používání strukturálních fondů členskými státy, tak aby toho cíle bylo opravdu dosaženo. A potom ještě. Máte nějakou připomínku? No ta otázka, pane předsedo, byla, jestli opravdu eh, měříme efektivitu eh, peněz investovaných, pokud jde o inovace, které z toho získáme. Jestliže ano, tak jsme spokojeni. Ano. Mm, existuje uh, skóre, uh, kterým měříme uh, ty dosažené inovace, takže pracujeme na tom. Potom otázka pana Koberna. Ne, Galileo nemá eh, sledovat eh, pozici jednotlivých aut a nic eh, otázku soukromí a ochrany soukromí evropských občanů nenaruší. Pokud já vím, tak ano, já jsem diplomat. Nechci se stydět, ale pracuji tom kontextu Evropské unie už pět let jako stálý zástupce Itálie. Nepředstírám, že bych byl nejlepší kdo by eh, zastupoval zájmy průmyslu. Já se snažím maximálně eh, co nejvíce zastupovat veřejný zájem. Potom a pan Griffin. Už otázka byla poměrně specifická. Ano, chceme podporovat mikropodniky. Mají spolu s dalšími podniky eh, malými a středními eh, přístupovému kosme, který je také zaměřen na mikropodniky. A potom pokud jde o otázku žen a podnikání, na tom pracujeme v kontextu programu na podporu Evropské unii. Já no, myslím, že to je v pořádku takhle. Děkuji vám, pane komisaře. Jak se, jak se stavíte za malé střední podniky a, a za a, průmysl a za a vesmír před byste převzal tu odpovědnost už před deseti týdny, před pouhými deseti týdny, takže už se orientujete, ještě vás několik týdnů čeká, že co by zastupujícího komisaře a takže páně vám děkuji za návštěvu v našem parlamentu a, a doufám, že budeme mít ještě nějakou možnost se setkat a pobavit se. Děkuji vám. tak eh, výbor a mm, to užije, ale dezignovaný komisař možná ne. Máme tady dalšího pana komisaře. Kolegové, další pořad na našem pořadu jednání je setkání s komisařem Ettingerem, místo předsedou Evropské komise. už je eh, v budově, ale je na cestě. Takže za dvě minutky je tady. Takže posaďme se a vyčkejme, než se pán místopředseda dostaví. good afternoon once again. Ještě jednou vám přeji dobré odpoledne. Musel jsem panu místopředsedovi Ettingerovi pomoct vysvobodit ho se všemi, kdo se na ně obrátili ve dveřích. Protože s ním spousta lidí chtěla něco probrat a teď nás čeká důležitý bod na našem pořadu jednání – je to zabezpečení dodávek energie a energetická účinnost. Zabezpečení, účinnost. A já bych chtěla přivítat pana Gintra Ettingera, místo předsedu Evropské komise a komisaře odpovědného za energetickou politiku. A v našem časovém plánu jsme si na to vyhradili 75 minut. Je to poměrně krátký čas na takovou hloubkovou a komplexní diskuzi. Ale chtěl bych říct, že návrh komise nebo návrhy komise byly velice důležité. Strategie zabezpečení energetiky předložená na konci května a sdělení o energetické účinnosti předložené v červenci a krize na Ukrajině nám dramatickým způsobem připomíná, že zabezpečení dodávek energie v EU nekončí na hranicích EU. Je to celoevropská výzva a velice dobře si vzpomínáme, že na začátku vašeho funkčního období, pane předsedo, místo předsedo, pane komisaři, jste slíbil, že z otázky energetické uděláte otázku celoevropskou, která je důležitá také pro naši vnější politiku. Účastnil se se také významných jednání, vyjednávání, například o cenách plynu s Ruskem, o dodávkách, o transitních povinnostech s dalšími zeměmi, o splácení nesplacených účtů. A včera jsme jste se setkal v Kijevě s premiérem Jaceňukem a s osmi ministry sousedních zemí, to byla ta energetická komunita, kde se diskutovalo o budoucnosti, o současné situaci nejenom v Evropské unii, ale i mimo Evropskou unii. A ministr energetiky Itálie tam byl také, zastupoval předsednictví Evropské unie a mluvilo se o všech záležitostech, A vy jste také oznámil velice důležité věci, které ministři schválili ve věci zabezpečení energie Takže v oblasti zabezpečení dodávek energie, energetické účinnosti se odehrála řada důležitých věcí, zejména v posledních pěti letech. Takže vás ještě jednou vítám, pane místo předsedo. A chci vás požádat o úvodní vystoupení zhruba na 10 minut, jestli mohu. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, ehm, milý pane profesore Busku, eh, vážené dámy a pánové poslanci a poslankyně, děkuji vám za pozvání a děkuji, eh, že eh, mohu zde poděkovat za konstruktivní spolupráci s ITERE ve všech ohledech v energetické politice. Já jsem se eh, vždy eh, cítil eh, zde velmi vítán a já vám, pane Bosku, přeji hodně úspěchů v nové úloze. Já ve svém novém působišti i nadále budu chtít spolupracovat s kolegy Erlikovským a Vatajánem. Já si myslím, že jsme dlouho byli ve spolupráci. A ono jde o rozvoj energetiky a také klimatické strategie. Ne všechny eh, úlohy eh, eh, se dají vyřešit eur, evropsky a energetická bezpečnost, solidarita, vnitřní trh s energiemi, ceny energií, to všechno je 28krát fragmentovaně a to bude horší, než eh, když se to udělá jednou evropsky. Takže další europeizace energetiky, energetické politiky by eh, mělo zůstat vaším eh, naším cílem. My jsme se vydali už tím směrem, udělali jsme některé kroky, prosadili jsme třetí balíček v oblasti vnitřního trhu, potom TSO, regulátory, i členské státy jsme společně eh, zapojili eh, do eh, přeshraniční regionální sítě, kterou se plánují plynovody i ropovody, pardon, energovody obecně a první seznam projektu společného zájmu nám ukazuje, že máme před sebou na nabitý rok a už je eh, schválený. A jsem eh, velmi eh, intenzivně přesvědčen, zítra přijdou norští přátelé, potom na Alžírsko, Rusko, otevření koridoru na Azerbajdžan. To znamená, že společně se společnou evropskou politikou sousedství a mm, energetickou politikou máme autoritu. Jinak Eh, to roz, eh, znamená divide et impera, což eh, Moskva ráda. Myslím si také, a od příštího pondělka to bude vaše téma, že digitální výzvy, digitální infrastruktura, standardy, zájem spotřebitelů, ochrana a dat, a prostě ten, ten, ta snaha dohnat se, dohnat Silicon Valley, Prostě to se podaří jenom eh, eh, společně a ne 28krát rozstřišně. Takže eh, mít zájem na úzce odsouhlasené zákonodárné politice a, a, a digitální politice také. Evropská rada eh, se teď bude zabývat na konci eh, října eh, dvěma zásadními věcmi. Na jednu stranu je tady strategie 2030, tedy 3x20, 20, 20, 20. To jsou podstatné součásti naší evropské strategie ochrany klimatu. Ty 3x20 a mm, o to se postaráme, budou dosaženy. Jede to podle plánu. Ale e, žádný e, sektor naší společnosti a hospodářství nepotřebuje takovou dlouhodobou e, jistotu plánování. jestliže potřebují právní jistotu jako energetika. Rok 2020 v energetice, produkce, transport, ukládání, investice do efektivity. To bylo eh, včera a večer 2020 a 2030 je zítra dopoledne. Proto je dobré, že v Radě a v parlamentu v nadcházejících 6 až 9 měsících ehm, budou přijata rozhodnutí, která se týkají roku 2030. Evropská rada na konci října to doufám náležitě podpoří. My jsme se eh, vědomě eh, rozhodli pro tři cíle. Někteří říkali, eh, mm, že stačí omezovat emise CO2. Ono samozřejmě omezení skleníkových plynů je rozhodující cíl, ale ten, kdo chce nové technologie jako obnovitelné energie, offshore nebo také CCS, potřebuje více cílů. a kdo chce vydávat energie eh, nevíce než je zbytečné, by měl eh, se zaměřit na efektivní využívání energie i v dopravě, v domácnostech, v budovách, v průmyslu. Eh, a měl to jako samostatný cíl. Proto jsme se rozhodli pro 40% snížení CO2, 27 obnovitelných energií na energetickém mixu a 30 o to vyšší eh, efektivita využívání energií. A to je jenom takové číslo. Často eh, se kritizovalo, že 27 obnovitelných energií je příliš málo. Já bych poukázal na to, na, na, podle platné eh, směrnice je 21 a 10 pod tím 10% eh, v dopravě a 20% všude jinde. 10% v dopravě jsou biopaliva tak trošku, trošku e-mobility, ale u biopaliv eh, dobře známe ty problémy s trvalou udržitelností, iLock a další. A zatím jsme dokonce snížili. Když prostě eh, nedojde k průlomu ve druhé a třetí generaci to znamená bioenergie z odpadu eh, z zbytků zemědělství, tak je vyšší cíl nepředstavitelný. Ale když hovoříme o 20% eh, ve všem a 10% v dopravě, tak už to znamená, že teď už v elektroenergetice máme 43%. A 27% ve všem. Znamená, že v roce 2030 45 na proudu v Evropské unii bude, nebo by mělo být vytvořeno z obnovitelných zdrojů. 45 tak se tam přátel z Francie 45, to znamená maximálně 55 jaderné energetiky. A dneska máte 670. Eh, Dojde k odbourání o 30 jsou eh, zhruba, eh, to je zhruba 20 energetiky. Nebo přátelé eh, z Polska se tady 45%, to znamená 55 maximálně uhlí a ligitu. Dneska je to 85 a tak dále. Naše cíly jsou velmi ambiciozní. Když se jenom podíváme na velké takové trhy, podívejte se Slovensko, Česko, Rumunsko, a ty jsem vůbec eh, tak ještě nenalizoval. Doufáme, že to Evropská rada bude akceptovat a potom to eh, prosadí eh, v rámci legislativního procesu a vy to podpoříte svými rozhodnutími. Od krize s vážnými rozměry mezi Ruskou, Ruskem a Ukrajinou je otázka zásobování energiemi a bezpečnosti eh, má opravdu mimořádné eh, rozměry. První stavební kámen v naší evropské energetické, eh, strategii energetické bezpečnosti je efektivní využívání energií. Méně spotřeby primární energií, a také méně eh, dovozu primární energií. Jsme největší dovozce na světě. Efektivita od krize má eh, ještě větší relevanci, zvýšenou relevanci. Za druhé, v naší strategii, která byla, eh, bude představena mnou nebo mým následovníkem a bude prodebatována s vámi tedy následně, říjnu. Eh, já můžu slíbit, že eh, máme tam více dat, fakt, než kdokoliv eh, předtím. Máme tam zatěžové zkoušky společně se členskými státy, společně s energetikou, s energetickým odvětvím, s věci. A jde o otázku, jak se vyhnout nedostatku energie na místě spotřeby. Jde o fosilní eh, paliva a uhlí, eh, ropa, plyn a jde o elektřinu. Eh, přes plyn jde také o teplo v domácnostech a o veřejnou infrastrukturu. Uhlí přitom dostává poněkud nižší relevanci máme různé dopravní cesty, máme tady konkurenci. Trh s ropou je nasycený. Máme 120, na 120 dní eh, ropy. Ta směrnice o ukládání zapůsobila. Máme eh, skvělé eh, dopravní možnosti po železnici, po silnici, máme diversifikované zdroje. Země OPEC, Rusko, Kanada, Austrálie, Jižní Afrika a tak dále. Dokonce eh, proto nemáme žádný problém. Máme ale jeden jediný problém. Pokud eh, eh, tady budeme mít toto jako sankční instrument ze strany Ruska, tak si musíme uvědomit, že ne všechny zdroje mají stejnou kvalitu. Řada rafinérií je zařízená v Evropě na zušlechtěvání a ropy z Ruska a z ropou z Libie nebo z Arábie nebo ze Skotska si neporadí a nevyrobí z toho eh, diesel, eh, benzín nebo eh, jiné průmyslové oleje. Ale to lze ještě překonat. Máme tady problém ovšem s plynem. Jak můžeme zachovat bezpečnost zásobování? Zcela vědomě eh, jsme si analyzovali nej, scénář nejhorší. Co by se stalo, kdyby? Kdyby Ukrajina už nebyla schopna připravovat plyn? Co by bylo, kdyby v eh, plynovodech, které jdou eh, přes Ukrajinu, kdyby e tam nastal eh, nějaký teroristický útok a přišli jsme o nějaký plynovod? Nebo co, kdyby Ukrajina už nechtěla eh, vlastně transportovat? Všechno je to nepravděpodobné, ale pravděpodobnost je vyšší než nula. Nebo co by se stalo, kdyby ruská strana použila plyn eh, jako zbraň a už by ho nechtěla dodat? Vycházíme z toho, že Rusko, pokud jde o plyn, Eh, bude váhat, ale eh, nepoužije ho jako eh, zbraň. Ovšem bude se snažit, aby tu nedostatečnou serióznost Ukrajiny zdůraznila. Aby Ukrajinu odhalovala. Co by nespolehlivého partnera. Čtyři členské státy nedostávají žádný eh, plyn z Ruska. Portugalsko, Španělsko, Irsko, Británie. Británie dokonce eh, plánuje eh, čtvrtý Nord Stream ne do Německa, ale přes Balt, Dánsko a Severní moře do Británie. Teď je to zatím pozastavené. 18 členských států mají od 18 do 80 plynu od Gazpromu, ale šest států je stoprocentně závislých na Gazpromu. Za druhé, máme zásobníky na 180 miliard kubických metrů, přičemž za rok spotřebujeme nějakých 450 miliard kubíků a jeden, jednu třetinu má vlastní produkce. E, Británie, Holandsko, Rumunsko, trošku Německo a máme je asi eh, za 90% naplněné. Nikdy jsme neměli tak plné jako teď. A naše eh, směrnice o bezpečnosti zásobování 30 eh, dnů pro zranitelné spotřebitele, kterou jsme schválili před 30 lety, to působí, to funguje. Poučili jsme se z ledna 2009, vybudovali jsme kompresorovny Eh, pro obrácení tok plynu, čili můžeme posílat plyn eh, opačným směrem. Eh, Zvítili jsme počet interkonektorů, můžeme si přeposílat mezi členskými státy plyn. Ale s integrací všech částečních trhů, tam jsme hotovi. Podívejte se, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko. Tam máme plánování ještě na 40, nebo do roku 40. Máme tady eh, Connecting Europe a tam teprve se to bude moci od příštího roku spolufinancovat. A řekněme si to přátelsky, musíme si dát pozor na to, aby v těchto regionech tam nebylo víc energetických terminálů než občanů. To by nebylo zase tak nákladově efektivní. To znamená otázka a Estonsko-Finsko je tady uh, citlivá, kde to bude stát. Máme kontakty s Norskem. Norsko je schopné eh, zvýšit eh, export o 10%. Alžírsko jako partner. Jižní koridor je otevřený, je bezpečný, ale do roku 2019 tam zatím nic nepoteče do 2020. Máme jeden problém, ten hlavní problém, a sice, že eh, Rusko a bude vnímat ceny plynu jako nástroj mocenské politiky a bude e, účtovat někomu 170, někdo bude e, platit 400 a Ukrajina má platit 485 po té, co opustil Janukovič zemi. Ukrajina má, spotřebuje 50 miliard kubíků, z toho 20 e, vlastní výroby jsme v, s Ukrajinou v každém, v každém kontaktu, každý den děláme monitoring a porady. Ukrajina neustále e, vyrábí 20 miliard. Spotřeba o něco méně, šetří veřejné e, a díky e, recesi a stagnaci a odstavení části průmyslu. Ukrajina zodpovídá za zásobování pivem bez zbytku Ukrajiny nebude dost eh, plynu a, a elektřiny na Krymu. A víme, že eh, ruští sousedé se eh, zamýšlí nad tím, jak dát dostatek energie na Krym. Jenom aby nepřišli zase zelení mužici a udělali, neudělali koridor. Ukrajina použila obrácený tok. My jsme jim eh, otevřeli eh, cestu. Já jsem velice eh, vděčný slovenské vládě a povedle toho také Polsku a Maďarsku. Takže denně miliony kubíků z našich trhů tečou do Ruska, ale Rusové několikrát v posledních týdnech zkrátili dodávky na tyto trhy. To je takové taková výchovná trestní opatření a doufám, že evropská politika zůstane připravená k solidaritě. A za chvilku už domluvím. Potom to jsou tady ty dva, ještě dvě myšlenky. Myslím si, že my můžeme přispět k bezpečnosti zásobování pro eh, všechny občany tím, že celou, eh, celé odvětví a, a tedy zabezpečíme celou infrastrukturu prostřednictvím opatření solidarity. Ale eh, naše úloha jde ještě dál. Víme, že EU 28 plus je víc abychom eh, také zajistili plyn pro eh, Moldavsko, eh, Srbsko, pro Švýcarsko a pro Ukrajinu. Je to stejně důležité. To by byla otázka důvěryhodnosti. Proto vědáme dále mezi Ruskem a Ukrajinou. V pátek to zase proběhne. A potřebujeme řešení. tak aby Ukrajina navzdory otevřeným účtům si bude moct kupovat plyn z, Ukra- z Ruska. Oni mají 31 miliard eh, kapacitu, ale mají tam 17 miliard eh, našetřeno. A zatím tady vůbec, takové tady vůbec nebyl, eh, nebylo pokušení, když nebude plyn s, aby, aby se nekradl plyn na Ukrajině. Protože to by mělo za následek, že solidarita mezi EU a Ukrajinou eh, by byla ohrožena. Někteří eh, v Bulharsku nebo někde si řekli, nám je eh, Rusko jako partner důležitější než partnerství s Ukrajinou. Nic takového by pro nás by nebylo možné. Tím se v současné době zabýváme. Děkuji. Now we have a round of, nyní máme zde kolečko příspěvků za politické skupiny. Pan Karinš za EPP dvě minuty každý z vás bude mít. Máme na seznamu řečníků po e, koordinátorech. Máme ještě 15 kolegů. Děkuji, děkuji. Pane Ettingere, já bych chtěl říci hned tedy za EPP, že eh, spolupráce za posledních pět let eh, byla velice podná. Když jste se stal komisařem, tak eh, jsme neměli směrnici o zajištění dodávek plynu a teď díky této naší spolupráci také ta situace je lepší. Eh, a, ale je pravda, že Rusko se ukázalo být méně spolehlivým partnerem. Já se tedy ptám ve světle všech těchto událostí, jak vidíte vztah mezi naší potřebou, tedy potřebou Evropské unie snižovat emise skleníkových plynů a jak to sladit s, tou, s tím zajištěním eh, dodávek. Třeba naši eh, polští přátelé, takže eh, ti Eh, pokud chtějí snížit emise, tak budou muset přejít od uhlí k Rusku, a, eh, pardon, k plynu. A ten plyn znamená eh, větší závislost na Rusku. A to je otázka hm, tedy, jak tedy zajistit tu kvadraturu kruhu ve světle posledních událostí, snižovat emise plynu skleníkových, ale na druhé straně zajistit dodávky pro jednotlivé státy, dodávky plynu. Děkuji kolega Zorino za socialisty a demokraty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já chci eh, poděkovat za vaši práci za posledních pět let a mám jeden bod možná, že zatím se to zdá být jako sekundární záležitost, ale týká se to celé Evropské unie. A to je otázka propojení mezi eh, naším, tedy Iberickým polostrovem a zbytkem Evropy. Asi dobře víte, že to je zcela zásadní vůbec proto, abychom mohli splnit cíle, cíle, které vy jste zde zdůraznil, jako například eh, je to zásadní pro zajištění dodávek pro celou Evropu a eh, to je něco, co potřebujeme pro důvěryhodnost našich politik. Potřebujeme mít tedy pan evropský přístup. A nemáme pouze ekonomickou unii, my potřebujeme společně reagovat a mm, to proto to propojení sítí je tak zásadní. A já se ptám, stále skutečně i toto zůstane v v centru eh, vašeho zájmu i v příštím funkčním období? A pokud ne, tak eh, eh, vám popřeju hodně úspěchu do případného dalšího postu. Děkuji kolega Jackevič za EKR. Děkuji bardzo. Děkuji. Já bych se pana komisaře rád zeptal, Jaké jsou eh, v současné době odhadované eh, náklady eh, na zvýšení energetické efektivity o 25% a jak by to vypadalo, kdyby se to zvýšilo na 30%? Chtěl bych se zeptat, které sektory evropského hospodářství v jednotlivých zemích EU budou vyřazené z evropského hospodářství tak, aby bylo dosaženo tého, té, této efektivity a jaký vliv bude mít z toto na vliv na eh, konkurenceschopnost jednotlivých zemí v EU a celkového hospodářství EU. A jestli jste udělali nějaké ekonomické modely, které by ukazovaly na nárůst energetické efektivity, eh, na ceny energií, prv, prvotních energií, těch primárních energií a na celkovou konkurenceschopnost EU. Já mám, eh, pane, předsedo, pane komisaři, takový dojem, že ta naše snaha, ten náš přístup do efektivní Eh, k efektivnímu využívání energií a ke klimatické politice je spíš takový filozofický a ne pragmatický. Všichni to tady asi vidí. Ono to vyplývá i z těch eh, eh, dotazů, které tady padaly. To, ten filozofický přístup je, že chceme být lídrem v klimatické politice, chceme chránit svět, chceme mm, mu říci, že jsme v popředí uh, v čele těch, eh, kteří se chovají odpovědně, pokud jde o hospodářství a o klimatickou politiku, ale eh, nenapadá nás, že eh, v tu dobu, kdy si ukládáme tak restriktivní normy, se zvyšuje o dvojnásobek nezaměstnanost mezi malými Evropany, že jsme vypadli z konkurence mezi světovými špičkami, že se omezuje konkurenčně schopně vůči zemím, které nejsou na tom tak ostře klimaticky jako Evropská unie. A také náklad eh, na energie na, rostlo, eh, rostly dvakrát. A podívejte, co má udělat Polsko a Francie, eh, zemi, země, které mají jako hlavní zdroje atomovou energii nebo uhlí. No, co mají dělat? Asi si neukládat tolik restriktivních noreb, které nejsme schopni unést. A které způsobují, že nebudeme eh, schopni konkurovat eh, jiným eh, hospodářským systémům na světě. Děkuji. Panu bardzo. Děkuji vám. Jenom mi tak napadá, že při rychlé výměně určitých věcí, takže naše, naše, naše tlumočníci tam všichni nestíhají třeba, takže prosím, hovořte třeba trošku pomalej ale samozřejmě eh, nic to eh, neovlivňuje eh, ten obsah vaší odpovědi, ale prosím trochu pomalej. Teď pan Peterson za Alde. Thank you, thank you. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji pane komisaři. Je zřejmé, že v celé této oblasti potřebujeme více spolupráce, ne méně spolupráce. Prošli jsme si volební kampaň pro tento parlament já myslím, že pokud jsme se v zásadě všichni neschodli, pak i euroskeptické strany při nejmenším uznali, že tato oblast, energetika, vyžaduje spíše více než méně spolupráce. Vyžaduje větší, ne menší koordinaci. A to samozřejmě vede k tomu dilematu, před kterým teď stojíme. Na jedné straně chceme zvýšit zabezpečení dodávek, chceme více koordinovat a na druhé straně musíme respektovat priority jednotlivých členských států. A mě by zajímalo, co si o tom myslíte, protože pokud skutečně chceme energetickou unii, ať už k tomu říkáme jakoliv, podle mě to vede k jednoznačnému závěru, a totiž potřebujeme více nástrojů v Evropské unii, abychom to dokázali ještě víc koordinovat, důrazně koordinovat, než jak jsme to byli zatím zvyklí dělat. A pokud tato velká krize nebude pro Evropu budíčkem, pak nevím, co ještě se bude muset stát a zajímalo by mě, co si o to myslíte. A pak ještě konkrétně chci se zeptat na offshoreovou větrnou energii, protože rozvoj evropských energetických zdrojů je jistě naprosto zásadní, abychom omezili závislost na energii zvenčí, ale připadá mi, že v současné době nám chybí společná evropská legislativa, pokud jde při nejmenším o offshoreovou větrnou energii a tyto projekty, které jsou tak zajímavé. A vede to k tomu, že nemáme dost investic. Protože pokud nemáme dostatečně jistý eh, a předvídatelný regulatorní rámec, tak investoři samozřejmě investovat nebudou. A proto se vás ptám, jak využijete zdroje čisté energie? To samozřejmě také souvisí s tou významnou otázkou zabezpečení dodávek energie. Děkuji, pan Silikiotis za QE. Eh, Děkuji. Za naši skupinu bude hovořit eh, pan Ramsdorf. Eh, Děkuji, Neoklisi. Já budu um, mluvit německy, aby uh, usnadnil tady komunikaci s panem komisařem. Musím říci, že eh, lze eh, připustit, že jste jenom velkou energii eh, té ukrajinské krizi, to je jasné. Ale s těmi nepravdami a polopravdami jste veřejný nebezpečí, musím říct. Pokud jde o ta čísla. Kolik je dovoz plynu eh, z, eh, ze všech třetích zemí do Evropské unie. 541 miliard eh, kubických metrů. Z toho dovoz z Ruské federace je 162 miliard kubických metrů. A přes Ukrajinu ten dovoz je 82 miliard, nebo možná 81. To kolísa. Ale z Norska je to 84,5. Takže eh, z Norska se dováží o něco více než eh, eh, přes Ukrajinu ruského plynu. Takže Teď máme znovu tuhle obnovenou plynovou krizi. Už jsme ji měli v roce 2009, že? Ano, to si můžeme vzpomenout, ale musím si, že našim partnerům eh, eh, ukrajinským a ruským jsme eh, neusnadnili to tedy smíření a mm, ta energetická krize na Ukrajině naléhala. Nezájem, nezájem o toto dobře. Děkuji. Děkuji. Mnohokrát děkuji. My jsme pozměnili pořadí, omlouvám se. Nyní Klod Turmes za zelené, prosím. Děkuji, pane eh, komisaři, eh, za ty eh, sportovní výměny z posledních pěti let, hm, jak jste tomu jednou říkal, a jsem rád, že se k tomu tématu vracíte. Už když jsme se viděli poprvé, tak jsme se bavili o infrastruktuře a vy jste vedle efektivity a obnovitelných eh, zdrojů s ní udělal eh, velké téma v posledních pěti letech. Já nejsem eh, spokojen nebo nemám radost z toho, že u efektivity jste mi jednou řekl, že pro vás by to byla povinnost ehm, ehm, tedy na tom pracovat. A já si myslím, že doufám, že díky krizi ruské jste pochopil, že efektivita je vlastně ta ten prvotní energetický zdroj pro Evropu z různých eh, eh, zdrojů. A proto také teď eh, ji tak posilujete. Ale velký zdro, konflikt, a sice, že vy si myslíte, že je třeba zpomalit rozvoj pomalých, tedy obnovitelných energií. Obnovitelný vítr a slunečná energie jsou teď mnohem levnější než prvního klimatického balíčku v roce 2008 proč teď eh, při krizi zásobování a kybernetické krizi bychom měli eh, eh, stavět méně těch levnějších obnovitelných energií? Zajména ty nesmysly, které se teď mají obrovskými státními penězi stavět. Víckrát jsme se hádali o tom, jestli tohle je správná cesta pro vnitřní trh pro Evropu. Eh, teď tady eh, máme 35 let, eh, jednu elektrárnu a více než 100 euro na megawatt hodinu. Plné vyrovnání inflace. A k tomu ještě mnohem více než 10, tedy úvěry zlevněné za více než 10 miliard, nebo na 10 miliard. Jak je to sladitelné s vnitřním trhem? A jak se vy osobně Eh, eh, k tomu budete stavět v nadcházejících týdnech. Mnohokrát děkuji a jako další vystoupí pan Tamburáno za AFED. Eh, salve, giuro Děkuji. Ano, takže v podstatě Eh, eh, eh, moje pozna, poz, otázka je podobná jako Turmesova. Pane komisaři, vy právě jste řekl správně, že, že investoři do energetiky potřebují garance. Ano, to je zásadní téma, tedy energetika. A proto nedávný, nedávno v tisku, v tisku a v Reuters z, z 17. září, když se hovoří o Almuniově tiskovce, tak se hovoří o 10 milionů miliard euro, které, eh, ne miliony, ale miliardy, které eh, tedy budou eh, investovány v Anglii a je to ale investice, která je milná a která mm, se týká tedy jaderné energetiky. A takže to je přece v nesouladu s naší normou, eh, protože my zde máme tedy, že bychom měli eh, působit v zájmu životního prostředí, to je v našem dokumentu do roku 2020 obsaženo. A takže zde, eh, jak je možné, že tedy jaderná energetika dostává podobnou pomoc, podobné dotace? Já myslím, že komisař pro hospodářskou soutěž by měl skutečně dohlížet na to dodržování těchto pravidel. A jak je tedy možné, že že tato linie je v souladu s tím, že se bude investovat a podporovat se budou investice do obnovitelných zdrojů. Já se ptám, tady vůbec to víte, že tyto dotace, eh, pomoc tedy do jádra, eh, eh, tedy mm, jak to bude tedy se, do budoucna v příští komisi s mm, pomocí do jaderné energetiky? Děkuji. Děkuji kolego a poslední řečník, pan Schaffhauser za nezařazené. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, první otázka, kterou mám, zdali potvrzujete, že pro země, které závisí silně na ruském plynu, že není nějaká krátkodobá alternativa. A za druhé, vzhledem k tomu, eh, že eh, Eh, pokud eh, je tomu tak, tak eh, proč jsme se tak zapojili do destabilizace Ukrajiny? a v podstatě, že já bych to nazval převrat. A potom účinnost, energetická účinnost by měla být naší prioritou. A jak chcete financovat tuto účinnost? My jsme mm, pracovali s velkými bankami, veřejnými bankami na tom, abychom vytvořili program, který právě se týkal, že eh, se eh, že vytvoříme tedy finanční nástroje pro eh, energetickou účinnost. To je tedy program, který podporovali velké francouzské, italské veřejné banky a i Španělsko se do toho zapojilo. Tedy nehodláte hm, provozovat podobný program? Mnohokrát děkuji, kolego. A nyní požádám pana místopředsedu, aby odpověděl. Efektivní využívání energií souvisí především s budovami. 40 spotřeby energie probíhá v budovách. Většina evropských budov už je obnovena. Takže otázkou je, jak ty stávající budovy eh, zefektivnit, pokud jde o, o využívání energie. V nové evropském rozpočtu, který vy jste odsouhlasili, eh, ve strukturních programech je eh, víc eh, zdrojů než kdykoliv předtím. Ten rozpočet navržený ještě kolegou Levandovským může být tedy podle toho upravován, podle těch stavajících cílů. A teď ještě dále. E, tady tak trochu e, e, lejeme vodu do vína. Podívejte se, to, co tady říkal poslední francouzský poslanec. Máme tady celkovou kvótu, některé, některé země mají 45, některé 57 jako Francie, ale celkově je to 45%. A pokud jde o jednotlivé tedy eh, jednotlivé průměrné občany dávají lidé 50 euro do společné kasy. A z těch 50 eur, eh, kteří naše občané platí, 1 euro jde do evropského rozpočtu. A 49 eur eh, do, jde obců, obcím, státům, sociálním odvody. A myslet si, že, že pokud jde o růst, zaměstnanost, infrastrukturu, že evropský rozpočet, evropské problémy eh, na pracovním trhu eh, v oblasti konkurenceschopnosti eh, ve špatné infrastruktuře může vyřešit, no tak to je prostě zcestné, to se nepřeceníme. Ty peníze jsou v Paříži, Berlíně, ve Stuttgartu, v Římě, v Miláni, v Sofii a v Dublinu. A v Londýně taky. A dokonce i v Aberdeenu a v Edinburgu a tak dále. Můžeme dokonce dávat impulzy. Ale my nemáme ty páky eh, s rozpočtem eh, na nějakých 130 miliard eur eh, rozhýbat Evropu. Druhý příklad. Léta už hovoříme o cíli 3% HDP na výzkum a vývoj. Čím víc o tom hovoříme, tak tím o to méně na to dáváme. Pořád jsme kolem 2%. A když budeme škrtat z evropského rozpočtu, jak to rada chce, tak členské státy e, nebudou tolik spotřebovávat. Mají e, více investovat. I v oblasti výzkumu. No prostě e, tyhle ty sváteční řeči o, růstu zaměstnanosti, to tady děláme pořád, ale nesmíme s tím pokračovat lidi do se potom odvracejí k Evropě zády. Součástí, eh, a to je jenom prostě eh, část eh, toho, co jsem chtěl říct. Potom druhá otázka kolega Karnic. Já si myslím, že i v Polsku se musí věnovat velká pozornost zateplování budov a jejich energetické efektivitě. Za druhé, Myslím si, že je pochopitelné a představitelné, že polští partneři nebudou chtít eh, eh, dovážet plyn z Ruska a proto otevření nového energetického terminálu pro Polsko v lednu příštího roku bude důležité. Tím se dostanou na světové trhy a proto eh, také to otevření v prosinci v Litvě bude důležité. A integrace Polska do středoevropské infrastruktury je důležitá sever, eh, tedy eh, vazba sever-jih, interkonektor. Já si myslím, i když to je někdy interně kritizováno, dobře, že Polsko má možnosti, eh, nebo že bylo dobré, aby se zabývalo břidličným plynem u sebe doma. A u příkladu Polska bych si přál, aby to téma CCS opravdu dosáhlo nějakého technického průlomu. Myslím si, že Polsko za deset let Eh, už nebude eh, mít 85% eh, energie z uhlí, ale určitě to bude mnohem více než 50%. Takže to uhlí v evropském energetickém mixu v řadě členských zemí bude ještě hladou roli. K tomu ještě přichází, že každé uhlí, které se u nás nespálí, se spálí v Indii, nebo v Rusku, nebo v Číně. Evropská inženýrská schopnost CCS pomáhá tomu eh, klimatu a když eh, vypneme v oblasti uhlí, tak ty emise se celkově eh, zhorší. Problém bude horší, než když cíleně a uměřeně budeme používat méně uhlí, ale budeme vědět, že kole, tedy uhlí zůstává. A do budoucna se mu budeme věnovat. Potom téma Connecting Europe, interkonektory, rozhodující role. Máme tady eh, mm, jasné cíle pro 280 projektů. Se všemi členskými eh, státy chceme, aby byli schopné vyvážet alespoň 10% své energie. Jedna výjimka je Portugalsko, Španělsko a Francie. Ještě kolego Turmesi bych řekl, že v některých oblastech pomalej. Podívejte se, Španělé mají Mm, nesmírně eh, nainvestováno do eh, eh, solárních elektráren a mm, Portugalci do větrné, ale očekávání, že budou investovat do Německa, no, nemá, nejsou interkonektory. Pane Turbesi. další výstavba ve Španělsku bude správně zpomalována. Retroaktivní platnost si myslím, že je špatná, ale Portugalsku se eh, velmi čeká na to, aby se dostali na evropské, evropský vnitřní trh další, eh, eh, další vedení přes Pyreneje, přes Atlantik. Já to znám z Německa. Jak budeme my připraveni mm, se spoléhat na prout ze středního Španělska, kde svítí pořádně sluníčko a ne i jako ve Schwarzwaldu, kde opravdu moc nesvítí. A podívejte se, v Německu eh, ještě není ani pořádná, pořádné vedení z německého severu na německý jih. Není. A jestli jednou eh, dostane povolení, to je ještě otevřené. Ten proud, co se vyrábí na, severní, na severu Německa, se nepoužívá a na jihu se vypou, vypínají elektrárny. Takže je třeba nejdřív postavit vedení, a možnost ukládání a potom teprve eh, dále eh, přistavovat volatilní zdroje energie. Některé eh, země to udělali velmi kvapem, aniž by vybudovali vedení a úschov, ukládání energie. A podívejte se, vaše strana teď vládne v Lucembursku. Lucembursko je velmi mizerný příklad, pokud jde o obnovitelné energie. Já si myslím, že není v pořádku, eh, aby si Lucemburčan nedělal své domácí úlohy a tady v Bruselu eh, nap, nap, nap, napadal, eh, napadal tady komisaře. A podívejte se, tady uh, Juncker uh, tady promarnil 15, měs- 15 let. My jsme tam pět měsíců u vlády. Lucembursko se nezměnilo. A kde Eh, ovšem eh, aniž by se nemuseli investovat. Ta vaše vláda, eh, kde máte spolu zodpovědnost, teď musí vzít tyto náklady na sebe. Já zatím od ní jsem nedostal žádný program na obnovitelné zdroje energie na stůl. Potom je tady otázka, jak dokončit vnitřní eh, trh. A tady máme eh, rozlišenou, eh, tedy rozštípenou, rozštěpenou Lisabonskou smlouvu. Nejdříve tady máme článek 184, ale máme tady otázku techniky. Ta zůstává pro členské státy. Věc národních parlamentů. Otázka, kolik uhlí, kolik jaderné energetiky, to si členské státy nevzdají. A mají také kompetenci podporovat eh, obnovitelné energie. I tady bych navrhl eh, posílenou koordinaci a europeizaci. 28 fragmentovaných systémů pro obnovitelné zdroje energie a potom 20x8 a 28x ty záložní mechanismy. To je opak vnitřního trhu a bude to strašně drahé. Teď během vašeho mandatu byste se měli postarat o europeizaci těch záložních mechanismů a systému podpory eh, obnovitelných energií. To by eh, udělalo vnitřnímu trhu velmi dobře. Potom ta eh, čísla bych částečně opravil. Evropská 28. To je 450 miliard kubíků spotřebaných, ne 421, jak jste říkal z toho jedna třicina vlastní produkce, 150, 300 miliard dovoz. Z těch 126 z Ruska eh, to eh, zahrnuje eh, Rusko, EU asi 120. A z toho asi 70 miliard přes Ukrajinu. No, 70 miliard, věřte no, je to. Je to 70. Ale těch 70 jsou, pane kolego, pro některé země eh, rozhodující. Bulharsko dostává přes Ukrajinu 100% eh, plynu. Slovensko taky. To znamená, že tady mám eh, postižení některých zemí, několika málo zemích. Vztah Gazprom Ukrajina je velmi důležitý pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko. A pro západní Balkán, pro naše partnery v Srbsku například také. Není to důležité pro Jirsko a jenom omezeně důležité pro země jako eh, Německo. Jelikož naše eh, plynové systémy nejsou tak dokonalé jako silniční síť, bylo by důležité, kdyby v Německu jsme měli eh, plyn z Norska a měli jsme ho kde ukládat a aby bylo vedení až do Bulharska. A s těmi penězi, které máme, ještě dlouho nebudeme moci všechno zaplatit to, co je naplánováno jako projekt společného zájmu a schváleno. Ale nemůže to být profinancováno. Potom tady byla ještě otázka. Já si čtu noviny a četl jsem si to včera. A stavím se k tomuhle zdrženlivě. Říkám si, jestli eh, eh, je dobré eh, garantovat takhle drahou produkci elektrické energie. Británii to bude stát hodně peněz. Na druhou stranu musíme respektovat, že všechny tři strany ten legislativní návrh podpořili ten tarif. V Londýnu v Londýně o tom není žádný spor. Já to mám několik otázek. Například jde jenom o jeden reaktor? Nebo je to uh, eh, přehra k pěti dalším eh, v Británii a deseti dalším ve Finsku, eh, Maďarsku, Českou a ještě někde jinde. Jak by měl vypadat ten energetický mix? Pokud bude o jeden reaktor, tak to bude v pohodě. A to bude možné potom vybudovat ještě nějakou, eh, nějakou plynovou zálohu. A pokud nebude o další reaktory. A potom poslední věc. Eh, v příštích týdnech eh, se budeme muset zamýšlet nad otázkou, jestli je třeba 35 let, je tahle cena nutná, jestli je třeba se takhle odchylovat od vnitřního trhu, jestli například nějaký vnitřní trh z Holandska nebo z Irska, jestli to nedoplní něco vhodnějšího, jestli to nebude takové přátelštější. Já si myslím, že v nadcházejících týdnech další komisaři i já se do tohoto budou pouštět. Mnohokrát děkuji, pane místo předsedo. Máme tady ještě 12 dalších otázek od kolegů z různých skupin na každou otázku bude minuta. Paní Můdy. Thank you. Děkuji. Chtěla jsem jen navázat na to, co už tu zaznělo. U jaderné energetice a Point C. Na moji původní otázku už jste odpověděl. Ale chci teď navázat na to, co jste právě říkal. Pokud je o to, v jakém okamžiku přišlo toto zásadní rozhodnutí. Protože teď se blížíme ke konci funkční období současné komisaře a tento vývoj je naprosto zásadní pro energetické dodávky a zabezpečení dodávek energie i pro Spojené království. Jaké máte záruky, pokud tedy bude nutné přijmout toto rozhodnutí ještě před koncem funkčního období této komise. Děkuji. Paní Kerton Darling, další otázka. Mnohokrát děkuji. Pane komisaři, vy jste o tom mluvil, ale ráda bych znala další podrobnosti. Zachycování a ukládání uhlíku je technologie, která má zásadní význam, abychom splnili ten dvojí cíl snižování emisí CO2 a zároveň zabezpečení dravé energie. Ale mě především zajímá energetická účinnost a příslušná odvětví. V mém regionu T-Side je zachycování a ukládání uhlíku ústředním bodem průmyslové strategie. Evropě máme všechny předpoklady pro to, abychom celosvětově stáli na čele v rozvoji této technologie, ale začínáme nebezpečně zaostávat za ostatními regiony na světě. Takže co vy jako komisař, který bude radit příštímu komisaři, můžete říct k tomu, co bychom jako Evropa měli udělat, abychom tento trend zvrátili a abychom věnovali těmto politikám v EU větší energii. Děkuji, pan Levandovsky, prosím. Eh, pane komisaři, já bych eh, chtěl svoji otázkou eh, nastolit most mezi Ettingerovou minulostí a budoucností. Energetika a digitální trh, to jsou důležité trhy pro Evropu a oba lze vnímat jako nedokončené stavby a chci se zeptat, jestli vidíš určité eh, podobnosti mezi těmi eh, dvěma úkoly. Skutečný evropský eh, energetický trh a digitální trh, protože je to fragmentované, protože jsou tady určité prostory pro mocenské zájmy určité a potřebuje to také určitou jistotu pro plánování a přeju hodně štěstí na slyšení. Děkuji, pan Balasitis. kad pasikeitė jūsų portfelis ir jūs perinant. Pane předsedo, pane komisaři, teď měníte portfolio, ale i jako bývalý komisař Levandovský říká, tato oblast bude velice důležitá. A pokud jde o naši spolupráci v posledních e, pěti letech, tak za to bych vám rád poděkoval. Hodně se toho v mezičase změnilo a vzhledem k neočekávanému vývoji na Ukrajině. A z tohoto důvodu eh, eh, budeme eh, nuceni přepracovat naši strategii, zejména v oblasti energetické bezpečnosti. Neboť nebudeme mít asi žádné stabilní ceny pro energie ale dosáhneme je v, poslední, v nadcházejících deseti letech. Nebudeme mít eh, bezpečnost nebo jistotu pro plánování. Prezident Putin eh, se eh, vyjádřil pochybně o tom, o, to, o, o tom zpětném toku, vyjádřil právní pochybnosti ohledně dodávek plynu na Ukrajinu a otázkou je, jestli bychom měli přehodnotit svoji strategii. Szót, elnök úr. 2006 óta sokat szorulunk itt, az első gázválság ideje óta, és eh, beszélünk erről. Tak eh, tohle je eh, asi poprvé, není to, není to poprvé, co se bavíme o tomto tématu. A zjistíme, jak jsme vydáni Rusům na pospas. Já nechci mm, to tady zase dále rozmazávat. Komise to jistě podnikla mnoho, ale důležitých kroků ale zároveň eh, členské státy musí ještě to udělat hodně, pokud jde o infrastrukturu. A eh, chtěl bych se vás eh, k tomu na něco zeptat. Nemyslím komerční skladování, ale povinné ukládání plynu Je možné eh, tohle eh, formulovat v rámci nějaké energetické eh, strategie. Tak pane komisaři Ettinger, já mám něco k energetické bezpečnosti. Když mají být Maďaři stoprocentně závislí na ruském plynu, co nám spoření v Řecku nebo v Británii pomůže? dokud nebudeme mít společný trh, eh, který eh, nás navzájem bude posilovat, tak asi nic. A potom eh, tedy efektivní využívání energie. 24 členských států není schopné dodržet ty cíle. 28 a my ještě chceme eh, mm, mm, zpřísňovat. My máme paralelní cíle. Já si myslím, že bychom se měli zaměřit na rámcové eh, podmínky, zaměřovat se na rámcové podmínky. Jedna z nejdůležitějších rámcových podmínek je společný eh, trh, kde si navzájem budeme pomáhat svými silnými stránkami a omezovat svou energetickou závislost. Druhá věc, vypočítal už někdo v komisi, co by znamenalo, kdybychom měli silnější eh, vyjednávací mandát pro komisi proti, pokud je o energetické kompetence, silnější eh, mandát. Připravuje se to? Pan Blanco López. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jedna z největších výzev, která stojí před Evropskou unii, to vlastně teď vyplynulo e, kvůli ukrajinské krizi, kde se ukazuje, že v podstatě musíme rychleji pracovat na dodávkách energií. Evropa těžko může Eh, eh, mít dostatečné dodávky bez toho, aniž by zvýšila podíl obnovitelných zdrojů a bez toho, aniž by eh, nepracovala na propojení sítí mezi různými zeměmi. Evropa nemůže se nadále chovat jako takový energetický ostrov či poloostrov, který je tvořen různými ostrovky. Ne, musíme Eh, rychleji pokračovat a tedy zabezpečit dodávky. Potom je třeba i eh, eh, především do centra postavit obnovitelné zdroje teď i do budoucna a zlepšit náš energetický mix. Já lituji, pane komisaře, komisaři, že jste řekl jako příklad, že Španělsko snížilo produkci obnovitelných zdrojů. To se mi nelíbí. Uh, the next speaker... Mnohokrát děkuji a Další na řadě je Paul Rubik. Děkuji vám eh, za eh, vysvětlení těch jednotlivých cílů a těch čísel, eh, které nám ukazují, jak obnovitelné energie ovlivňují ty jiné zdroje energií. 30%, minus 30% jaderné energie ve Francii, to by byla opravdu osouzující rána. Protože když chcete, mm, aby byl to velký problém pro reindustrializaci Francie. Máme tady eh, cíl 20% reindustrializace ve Francii v, tom, v těch cílích 20, 20, 20 a teď najednou zase další cíl 20, 30, tady by bylo asi 30%. To by byla odpověď správná. Když eh, si nestanovujeme žádné cíle a žádné časové lhuty, tak z toho celého nebude nic. A potom tady máme také Lisabonský cíl, ten jsme také eh, nevyplnili eh, že jsme chtěli být ten nejlepší eh, region, to bych vám pořád připomínal, nejkonkurenceschopnější. Takže zamysleme se nad tím, že ty cíle, tak jak, je, jak si je stanovíte, musí být vždycky jasné. Helmer, sorry, Helmer. Děkuji a pan Helmer. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji také komisaři Etinkorovi za úplnou prezentaci. Vy jste výborně zanalizoval problémy, před kterými stojíme, když jsem měl pocit, že jste toho neřekl moc o řešeních. Ptal jste se, jestli je pravděpodobné, jestli Evropa splní své cíle. Tady mám dobrou i špatnou zprávu. Špatná zpráva zní, že Evropa téměř jistě nesplní své cíle. Dobrá zpráva je samozřejmě ta, že na tom vlastně nezáleží. A to též by se dalo říct o konferenci COP20 v Limě v prosinci, protože ta v podstatě téměř jistě nepovede k žádné zásadní dohodě a pokud ano, tak ta dohoda nebude naplněna, ale opět naštěstí na tom nezáleží. Chtěl bych vám připomenout vaše vlastní slova, pane komisaři. Říkal jste, že Evropa si nemůže dovolit jednostranou energetickou politiku, nebo možná jste říkal klimatickou. Vzhledem k tomu, že COP20, ta konference, nebude mít nějaký úspěšný výsledek, vrátíte se do evropských institucí s tím, že už nemůžeme dál jít tou cestou, kterou jsme se upírali do posud. A zcela na závěr chci zmínit energetický trh v Evropě nebo Evropskou energetickou unii. To by pro naši stranu nebylo přijatelné a zřejmě ani pro britskou vládu. Já se omlouvám, ale musel jsem vás přerušit. Paní Werner. Um, Herr Oettinger, ich habe noch eine Frage kurz zur Pane Ettinger, já bych se ještě zeptal k efektivnímu využívání energií. Už se o tom, tady o tom mluvilo eh, mnohokrát. Vy jste říkal, eh, že eh, to je stále důležitější vzhledem k zabezpečení zásobování. Proč jste ve svých cílích se nezasadili o vyšší cíl? On nejde jenom o budovy. Eh, je tam také řada dalších eh, souvisejících budov, tedy věcí a jenom pět členských států to zatím eh, prosadilo. Co komise tedy dělá pro to, aby to členské státy prosadili? nebo nějakým způsobem kapitulovala před členskými státy? Perfectly in time. Děkuji, dodržel jste čas. A teď pan Grobarčik. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, hovořil jste o nezvyklé e, věci e, třetího energetického balíčku o zájemné závislosti a e, tedy energetické bezpečnosti. To je základ té energetické bezpečnosti, o které jste hovořil. Mimořádně si vás vážím za vyrovnaný přístup k energetické bezpečnosti, za zdravý úsudek, který jste mi mýval jako komisař. Vysvětlete mi tedy, co se stalo v Německu, ve vaší zemi, že jste 100% eh, akcí eh, plynovodu eh, Opal prodali Gazpromu. Z jakého důvodu a co si to o tom myslíte? Děkuji. Mnohokrát děkuji. Paní Dali. Děkuji, pane předsedo. Pořád mluvíme o tom, že potřebujeme diverzifikaci, diverzifikaci dodávek, zdrojů, partnerů, tras. Ale málo kdy mluvíme o jižní hranici. A já si myslím, že to by měla být důležitá součást naší strategie. Měli jsme třeba závěr Evropské rady z března 2014, které také zmiňují rozvoj propojení v oblasti Středomoří. A proto si myslím, že Malta má naprosto dokonalou eh, geografickou pozici, ale zajímá mě především váš názor. Jak vy vidíte vývoj související s plynem ve Středomoří a jakou roli to má v zabezpečení dodávek energie v Evropě? A dále, co si myslíte o potenciálním eh, vývoji středomorských vztahů v otázkách plynu a také o vytvoření eh, jakéhosi středomorského plynového uzlu? Děkuji a jako poslední paní Spiraky. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednoduchou otázku. Chci se komisaře Ettingera zeptat, jestli má komise v úmyslu poskytnout dodatečné prostředky, aby se snížily náklady, vysoké náklady na energie. Na LNG. Děkuji, nemáme vás na seznamu, ale možná máte stručnou otázku. E, ano, pan Ransdorf hovořil před chvíli. Já bych se chtěl vrátit k otázce Středomoří. Tam se plánují určité věci, které jsou zcela zásadní eh, pro eh, dodávky energií do EU. Máme evropskou strategii pro dodávky energií a zabezpečení dodávek energií a říká se, že je třeba eh, vytvořit struktury pro dodávky plynu na, do Středomoří, ale eh, především na východě Středomoří vypadá to, že tam nejsou na to finance, na tyto projekty. Jak se to udělá? Tam jsou velké, eh, velké zásoby plynu ve Středozemním moři a já se ptám, takže mm, teď tedy na, na Kypru mm, se začíná Eh, mm, s průzkumem a eh, těchto zásob, těchto ložisek a je třeba, aby Evropská unie eh, se skontaktovala v tomto s Kyprem. Odpovědi, pane místo předsedo. A také bych rád i slyšel takové schrnutí. Vážený pane předsedo, dámy a pánové poslanci, eh, podpora terminálu LNG je trvalá eh, součástí naší infrastrukturní politiky. Proto jsme také v našem seznamu eh, zahrnuli některé takové projekty a tento seznam budeme rozšiřovat počet terminálů LNG ze stávajících 20 na nějakých 26 až 28 Eh, které se eh, budují, bude třeba rozšířit tedy. Ale vždycky eh, v souladu s stavbou ropovodu. I ve Španělsku máme velké kapacity, které jsou volné. A teď jde o to, abychom to dostali až do Francie, protože jinak ty terminály vůbec nedostávají smysl. Nedávají smysl. Pokud jde o infrastrukturu, tam to vždycky souvisí něco s národní politikou. Já to říkám eh, ne jako kritiku, ale ve Francii eh, byla dlouho strategie EDF, monopol na francouzském trhu, GDF Suez a monopol na plyn a, a s cílem a, eh, dobít evropský trh. My jako komise se snažíme a dosahujeme pokroky o infrastrukturu a, a o, přes o infrastrukturní, a, tedy rozbít eh, ty monopoly infrastrukturní a energetické. Daří se nám to, ale ne úplně. A samozřejmě, eh, pokud je o Středozemní moře, tak tam eh, je důležité, to hraje důležitou roli. Máme konferenci o tom. Israel chce tedy 50-60 svých eh, námořních zdrojů eh, eh, importovat. Palestina potřebuje energii a nemá žádnou, takže by to možná mohlo potvořit mír. Kypr už za vašich dob i jako minister Stepane Koleko přišel s návrhy nebo s povoleními pro průzkum abychom znali ty náklady a ten, ty objemy. A doufáme a věříme, že pro Kypr a Evropskou unii to bude vzájemně výhodné. A mm, na Maltu jsme pozvali Řecko, Maltu, severoafrické země na konferenci, všechny sousedící státy. A otázkou je, jaká dopravní infrastruktura. Takže velice konkrétně. Chceme mít podmořské plynovody z Izraele na Kypr, Kypr Řecko, nebo chceme terminály LNG a, a lodě ještě lepší, nebo konkrétněji, eh, jak se postavíme k Turecku. Eh, eh, plynovod do Kypru by byl levnější ale eh, z Azerbajdžánu dostaneme obrovské eh, objemy plynu přes Turecko a Řecko, Albánii a Itálii. Eh, tam, TANAP se také buduje, který se dá rozšířit. Navzdory všem právním otázkám, můžeme to udělat bez Turecka, nebo to nejde? Jde o miliardy které by se tím daly ušetřit. Já bych měl otázku eh, na zkušeného ministra z Nikozie a eh, vracím mu ji zpátky tedy. Já bych byl rád, abychom tady měli infrastrukturní strategii a, eh, a, a zahrnuli přitom do Turecka. Zahrnuli přitom Turecko. Potom a, další věc. Eh, za několik věc bude třeba eh, od, eh, pozavírat staré jaderné a uhelné elektrárny a potřebujete dost elektřiny stále. Ať už to dopadne nakonec jakkoliv, tak od, odkládat to rozhodnutí by bylo špatné, protože podle toho, jak to dopadne, to bude mít dopady pro vaši energetickou, vaš energetický mix. Takže teď už rok zkoumáme, a čekám, že ještě tahle komise o tom rozhodne. Protože ty, ta příští bude potřebovat aspoň půl roku, eh, aby eh, ty eh, věci mohla to zpracovat CCS. Já doufám, že dva projekty Británie a Rotterdam výjdou. Ty náklady nejsou nezanedbatelné. Vzhledem k malé ceně CO2 na trhu 6-7 eur se drahé eh, projekty teď už vůbec nevyplácejí. My podporujeme z rozpočtu to, co eh, nám dají. Všechno dáváme z výzkumu a z toho eh, programu 2008. Ale investoři nám pořád říkají, že prodělávají. U výroby elektřiny z CCS čili Británie a Rotterdam jsou na tom nejdál na realizaci. Když už jsem se pustil do té úlohy, měli jsme eh, cíl 20% eh, snížení elektrické náročnosti a nic eh, nebylo zrealizováno. Potom jsme na základě velkých snah v prosinci 2012 za silného nasazení některých poslanců a dánského předsednictví v radě prosadili směrnici o efektivním využívání energií, ale už tehdy ta opatření, která byla obsažená, byla jen na nějakých 17 až 18 ne 20 A stačila jen na 17, 18, 19 tedy. Teď je to na členských státech. A před několika týdny jsme ro, rozeslali příslušné upomínky. Děláme tady řízení pro porušení smluv implementaci do národního práva a zatím, zatím to nevidíme. Zatím jsme to v demokracii nemůžeme dělat nic více, než je ve smlouvě. To děláme neprodleně, celé jasně. I Německo dostalo uh, odpovídající dopis od nás a přislíbilo v nadcházejících měsících eh, předložit nám uh, příslušný efektivní, tedy koncept efektivity. Máme jenom sedm let. Takže nedaří se nám to příliš, tedy e, není to špatné zatím. Jsme na dobré cestě a s, novým, e, s novými e, cíly pro nadcházející desetiletí budeme moci dobře pokračovat. Potom se, se, zeptali ohledně prodeje strategické infrastruktury. Firma BASF Eh, své podíly na eh, zásobníky a eh, síti v Německu prodala svému zatím 50% partnerovi BASF, 100% dcera Wintershall, tedy vnučka Enkas, 50% Gazprom, 50% Wintershall a teď už to má 100% Gazprom. My jsme to zkoumali a vzhledem k tomu, eh, že ten význam eh, na trhu je přehledný, tak není možnost to eh, zastavit. Ale přesto si musíme klást otázku, jak to půjde dál. Portugalsko prodá z finanční důvodů své sítě Číně. V Itálii taky. Řecko. Koupí to znovu E, žije si Evropa na poměry a my proto tedy prodáváme strategickou infrastrukturu e, vlastníkovi v Ázii nebo v Rusku. Nemůže to být e, v základním strategickém zájmu Evropy. Kdyby nám Evropská rada dala více právních kompetencí, mohli bychom zasáhnout. V tuto chvíli nemůžeme prožít tomuto vývoji, podle stávající smlouvy podniknout nic. Potom eh, od Gazpromu eh, jsme eh, schytali tvrdou kritiku vzhledem k, obrácenému toku. Když RVE na Slovensku procha- prodává ten plyn na Ukrajinu, tak ten plyn částečně pochází z Gazpromu, ale na našem vnitřním trhu a právním systému platí eh, základní princip, že vlastník eh, rozhoduje, co si dělá se svým eh, majetkem. Buď si to může uložit, nebo prodat, nebo spotřebovat. Hmm, Gazprom za to dostal zaplaceno. Oni to mě mají za Ostatoju, nebo od Gazpromu, nebo z Norska, já nevím. Tak si to prostě může RVE uložit, nebo to může prodat v Německu, nebo to přes Slovensko prodá Ukrajině. Tak to chápeme my tržní hospodářství a vlastnictví. E, Rusům to nevyhovuje. Ale my e, můžeme říci, že tohle, e, do toho vám opravdu nic není. Když někdo v Bruselu si koupí bednu Bordeaux, tak si ji může vypít, a nebo ji nemusí vypít, může ji někomu dát, nebo může prodat v Hamburku. A naopak. To tež platí i u použitých vozidel. Pokud jde o, o konkurenci a vnitřní eh, pravidla a eh, trhu, eh, Rusové znají naše pravidla a nepřijímají je. Některé evropské vlády je neznají a nechají si to vnutit něco o Rusu. Jo, a trvá tohle to platí i o německy mluvícím prostoru. Potom ještě poslední věc. Jak srovnat tu energetiku a digitální politiku. Pokud jde o infrastrukturu, tak tam je spoustu eh, společného. Musíme eh, mm, plošně mm, budovat digitální infrastrukturu, stejně tak jako energetickou infrastrukturu. Ehm, děláme společné standardy, přeshraniční plány, investice a chytrá regulace. To je jedna věc. Druhá věc. V oblasti energetické techniky eh, nemáme co dohánět. Eh, plynové elektrárny ze Siemensu nebo z Alstomu jsou nejlepší na světě. Pokud jde o zpracování dat a digitální nabídky eh, a platform, Evropané eh, jsou světelná léta za Aziaty a Američany. A energetika je strategický faktor vzhledem k zásobování nebo bezpečnosti zásobování a nákladům a digitální kompetence jsou vnímány jako eh, strategické eh, faktory, které jdou ještě mnohem dále. Takže pokud je o DIA eh, v automobilový trh v Frankfurtu, tak tam se říká, že smartfony porazily smarty. Nebo vytváření hodnot, pokud jde o cestovní ruch, logistika, reální, reálné hospodářství a tak dále. Musíme vědět, že tady máme nebezpečnou eh, revoluci eh, k tíži eh, našeho hospodářství. A podívejte se, aby ten případ Google nedopadl neuspokojivě. Ten nový komisař bude muset s trošku větší kritikou eh, se k tomu, eh, stavět k tomu eh, evropskému zájmu. Děkuji vám a uvidíme se v pondělí večer, myslím. Thank you. Thank you. Mnohokrát děkuji. Pane místo předsedo, za celou diskuzi a za vaše odpovědi. Zcela na závěr naší diskuze, dnešní diskuze bych řekl, že souhlasíme či nesouhlasíme se vším, co jste říkal, ale vaše osobní role, pane místo předsedo, při budování celoevropského přístupu k zabezpečení dodávek energie ke všem otázkám, které se týkají účinnosti jednotného trhu, který zatím ještě vybudovaný nemáme, tu nelze podcenit. A já bych uvedl jeden citát, je velice důležitý. Před pěti lety místo předseda komisař Ettinger seděl před naším výborem spolu s Envy a řekl, v příštích pěti letech chci společně s vámi přispět, s námi neboli s, nám, s vámi neboli s námi, k europenizaci naší energetické politiky. Potřebujeme celkový posun paradigmatu v energetické politice. Já myslím, že se toho udělal hodně Můžeme s vámi souhlasit či nesouhlasit, ale děkujeme mnohokrát za všechno, co jste udělal a přejeme hodně štěstí do budoucna. Děkujeme. Our coordinators meeting. So now three... Zase... Takže tříminutová pauza. Takže Pomalu, ale jistě opustíte sál. Omlouvám se.